Thank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 ve schůzi našeho výboru a máme na pořadu jednání bod 20, který jsme si přáli, a sice provádění evropských právních předpisů, eh, to znamená všech těch zákonů a norem, na kterých jsme se spolu podíleli a zajímá nás jejich provádění. A k tomu eh, přišla eh, paní Pia Bučelová, ředitelka ředitelství A, právní záležitosti a já bych jí předal slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Um, jsem potěšena, že mohu vystoupit na půdě vašeho výboru a jsem ráda, že jste dali komisi možnost prezentovat jak, eh, to, jakým způsobem eh, pracujeme v komisi na implementaci <clears throat> evropských předpisů, které se týkají životního prostředí. Je to <clears throat> vel, téma velmi důležité, jak jste si možná vyslechli od eh, pana Potočníka, našeho komisaře a kdy, který řekl, že implementace patří mezi jednu ze čtyř jeho priorit. Nová komise si je vědomá těch úkolů a výzev, které nás čekají a proto jsme vytvořili dvě služby na místo jedné. To je první věc, kterou bych chtěla zdůraznit. Tady jsou dvě e, oddělená ředitelství jednak jedno, které je věnováno klimatickým změnám a druhé, které se zabývá životním prostředím <coughs> jako takovým. Takže my budeme moci eh, se zaměřit mnohem více na implementaci předpisů v oblasti ochrany přírody, eh, vody, vzduchu eh, a také na dopadové studie. To jsou tedy naše hlavní řekněme, stavební bloky. Dalším důležitým eh, vývojem za poslední rok bylo oddělení našich dvou právních oddělení. Obě právní oddělení se nyní za, zabývají porušeními. Jedno právní oddělení se zaměřuje na koordinaci práce v oblasti porušení a druhé se zaměřuje na podporu uh, plnění, tedy souladu, post, postupu v souladu s právními předpisy. Toto oddělení bylo možné díky tomu, že jsme navýšili počet zaměstnanců, eh, <clears throat> o co žádali eh, vlastně eh, i členové, i poslanci Evropského parlamentu. V současné době mohu s hrdostí říci, že vlastně máme zastoupeny všechny jazyky všech členských zemích v, našich, eh, v našem ředitelství. Budu hovořit o celé řadě témat, jednak o dopadu Lisabonské smlouvy na naší práci a <clears throat> o tom, jak budeme podporovat a jak již podporujeme dobrovolné plnění předpisů eh, ve spolupráci s vnitrostátními soudci, soudy vnitrostát, soudci vnitrostátních soudů. Ehm, Lisabonská smlouva zdůraznila dva prvky, které již byly součástí našeho sdělení přijatého v roce 2008. A to je to, že porušování, že řešení případů porušení by mělo být řešeno rychleji. Nová smlouva umožňuje, aby členské státy při transpozici již vlastně v prvním rozhodnutí soudu mohlo toto porušení být řešeno. Toto je velmi důležitý nový prvek smlouvy. Je nyní také požadavek jenom jednoho varovného dopisu v případě <clears throat> po vydání rozsudku v případě, že tedy ten členský stát rozhodnutí soudu nerespektuje. Takže zase ten proces je jednodušší a rychlejší, <clears throat> aby komise dosáhla druhého soudního rozhodnutí s pokutou. To neznamená však, že v komisi nám jde jenom o to, abychom pokutovali členské státy, protože objem práce a část práce, kterou věnujeme porušování právních předpisů, není stejný jako objem práce a času, který věnujeme tomu, abychom spolupracovali s členskými státy a pomohli jim naplňovat, tedy postupovat v souladu s právními předpisy o životním prostředí a abychom jim v této činnosti napomáhali. Čili co se týče této oblasti, tedy posilování dobrovolného plnění, s tím souvisí prevence porušování právních předpisů. Máme <clears throat> platformy pro diskusy a výměnu s členskými státy. Tyto platformy jsou trvalým nástrojem, který nám umožňuje společně zkoumat obtíže při implementaci příslušných právních předpisů. Používáme hodnotící tabulky a tabulky výkonnosti, jak si který stát vede. To je nyní prvek, který již používáme po eh, nějakou dobu. Možná si všichni vzpomínáte, jak tyto tabulky, takzvaná scoreboards, byla Eh, <clears throat> jak silným nástrojem to bylo, zejména když jsme zavedli systém modrých eh, vlaječek, modrých označení. Máme také konkrétní aktivity jako konference a pracovní skupiny eh, a vydáváme příručky, které pomáhají členským státům lépe implementovat příslušnou legislativu. Rozvinuli jsme také, vypracovali jsme akční plán implementace, který by měl na pomoci členským státům počínaje dnem, kdy je přijat právní předpis na parlamentem a radou, po nám pomoci členským státům toto implementovat, převzít a pomáhá jim tedy s tou praktickou implementací v realitě. <clears throat> Další propagace práv v souvislosti s životním prostředí je další nástroj, který nám pomáhá eh, dávat občanům možnost také jednat v oblasti životního prostředí. To, co dělají občané, to, co dělají občanská združení a nevládní organizace, to je velmi důležité v oblasti obecné osvěty v oblasti životního prostředí. A s cílem upozornit vlády členských zemí na jednotlivé problémy a na potřebu lépe transponovat eh, eh, legislativu v oblasti životního prostředí. Poslední v posledním roce jsme se zabývali směrnicí o, veřejné účasti, která zajišťuje, aby občané měli přístup k vnitrostátním soudům a soudy musí být schopny plně aplikovat evropské předpisy životního prostředí. máme v této souvislosti program výměny osvědčené praxe, program diskuse a výměny názorů pro eh, soudce vnitrostátních soudů, které, kteří si takto mohou vyměňovat informace o praxi v oblasti aplikace Eh, právních předpisů k životnímu prostředí. Soudci vnitrostátních soudů, nezapomínejme, jsou považovány za soudce mající pravomoc aplikace eh, eh, evropského práva a co oni rozhodnou, není nutné předkládat do Bruselu Evropské komisi. Máme eh, <clears throat> školící programy pro soudce, jeden v oblasti ochrany přírody a jeden ve zpracování odpadů. Máme semináře v Litvě a ve Francii a v následujících měsících organizujeme tři další semináře v Německu, ve Slovinsku a ve Spojeném království a po, e, na podzim e, připravujeme konferenci v Portugalsku e, s španělskými a portugalskými soudci. Zpětná vazby, vazba z těchto workshopů je důkazem toho, že je zde nejenom potřeba, ale také ochota na straně soudců vnitrostátních soudů účastnit se těchto školicích aktivit. Není však vždy možné zajistit dobrou implementaci pouze pozitivním působením na členské státy, aby činili, co činit mají. <clears throat> Z toho důvodu je třeba využívat i mechanismy prosazování, které máme k dispozici. Zaměřujeme se na čtyři prioritní oblasti v, v tom vymáhání. Dvě z nich jsou zúrazněny v Lisabonské smlouvě. První oblast je v, eh, v případě ne netranspozice, tedy eh, nepřenesení legislativy. Druhá oblast je nerespektování rozhodnutí soudního dvora. Tedy když ten, sou, když ten rozsudek, to soudní rozhodnutí není vykonáno členským státem, třetím bodem, který je velmi důležitý, a jednorázově úkoly, které vznikají, například vytvoření webové stránky Natura, a potom opakovaná porušování, například tolerování velkého počtu nezákonných skládek, nezaložení, nevytvoření systému čištění odpadních vod. A poslední oblast jsou potom porušení v oblasti velkých infrastrukturálních eh, projektů, zejména eh, tedy selhání v oblasti v oblasti eh, provedení studií o dopadu na životního prostředí. Těmito nástroji věřím, že dosahujeme toho největšího možného přínosu pro eh, naše občany. Řešili jsme celá, celou řadu konkrétních kauz, která se týkala nedostatku eh, infrastruktury v oblasti čištění odpadních vod a v oblasti nezákonných skládek. Dalším Příkladem je krize s odpadem v Jižní Itálii, ke které došlo v roce 2007. Tady jsme okamžitě zahájili řízení o porušení a jeden rok po zahájení tohoto řízení již šla věc před soud a mohu vás informovat, že soudní rozsudek je očekáván příští týden 4. března. Obdobně jsme se také věnovali celé řadě porušení v oblasti výstavby čističek odpadních vod, protože nedostatek těchto čističek je hlavním eh, hlavním problémem, proč nemáme dostatečnou kvalitu vody v Evropě. <clears throat> Podařilo se nám dosáhnout eh, pozitivní reakce členských zemí Belgie, Itálie, Francie, Španělska a Spojeného království. <clears throat> Vystavět čističku odpadních vod a vytvořit tento systém, to vyžaduje velké investice a vyžaduje to hodně času, proto doporučujeme, aby členské státy využily uh, komunitární eh, financování, vytvoříme si harmonogram, vytvoříme si akční plán s tím členským státem, aby nám členský stát mohl, aby nás mohl informovat o tom, jak je tento akční plán prováděn. V některých případech však došlo k velkým spožděním při přípravě tohoto plánu a zde nemůžeme vyloučit, že budeme muset některé věci postoupit eh, soudu v druhém kole a sáhnout k postihům a pokutám. To <clears throat> jsou tedy situace, kdy je ten dopad skutečně maximální, nicméně snažíme se také eh, efektivně řešit některé další obavy evropské veřejnosti. Snažíme se přistupovat k tomu inovativně, využíváme takzvaný pilotní systém, který je systém rychlé nápravy, eh, vytvořila jej Evropská komise a tento systém rychlé nápravy umožňuje najít rychlé řešení problému v členském státě, pokud to řešení se nenachází v dané lhůtě, pak teprve přestapujeme k tomu případu a řešíme jej našimi cestami. Někteří naši kolegové působí v některých konkrétních hlavních eh, městech a jsou určitými styčnými eh, důstojníky, styčnými osobami pro eh, kontakt se, se státní zprávou v té zemi, ale také s občany a nevládními organizacemi, což nám pomáhá řešit tyto věci rychleji, než bychom ta, mohli dělat než bychom to mohli dělat z Bruselu. Chci říci na závěr, ano, komise dosáhla velmi podstatného pokroku, ale Stav životního prostředí v Evropské unii rozhodně eh, neumožňuje, abychom usínali na vavřínech. Je tady ještě celá řada problémů a výzev v oblasti odpadu, eh, vody, ochrany přírody a kvality vzduchu. <clears throat> Zvážíme-li významnost těchto hrozeb či problémů, jsme přesvědčeni, že vaše práce, práce europoslanců, kteří se, kteří se podílíte na rozhodovacím procesu, ale zároveň tlačíte na nás, tedy na komisi, abychom si lépe vedli v oblasti implementace, domnívám se, že práce Ehm, vašeho výboru, výboru pro životní prostředí, je v, této, eh, v tomto ohledu naprosto nezbytná a je důležité, abychom měli co největší možné ambice, abychom uh, E, tak přispěli k vytvoření co možná nejlepšího životního prostředí v Evropě. Děkuji. Bučela. Ano, velmi srdečně děkuji e, paní Bučelové za tuto zprávu o právu v oblasti životního prostředí v Evropské unii. My rádi vyhovíme vaší výzvě, že e, stále znovu se budeme obracet na komisi a tlačit na ní při implementaci těchto pravidel, aby byla velmi ambiciózní a aktivní, protože nemá žádný smysl smysl, když společně eh, vytvoříme nějaký zákon a potom ho budeme používat zcela rozdílně. To jistě není smyslem evropského právního prostoru a slyšeli jsme, co všechno děláte pro to, aby eh, byly právní předpisy uplatňovány ve všech 27 členských státech. Je samozřejmě také dobré slyšet, že Lisabonská smlouva i v této oblasti představuje pokrok, to znamená, že prosazování sociální práva v oblasti životního prostředí je rychlejší a účinnější. My jsme to řekli, to znamená, ty postupy jsou rychlejší a je možné um, ukládat i pokuty. To znamená, když je třeba něco zaplatit, tak to bolí a to, co slovy nedosáhneme, to pomocí peněz dosáhneme někdy. Vy jste to zřejmě ještě nevyužili, protože teprve 1. prosince vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, takže možná, že nám na závěr k tomu budete moci ještě trochu něco říci. Eh, samozřejmě je správné, že je zde spolupráce s členskými státy, s jednotlivými aktéry, ještě předtím, než přistoupíme k donucovacím opatřením, to znamená nejdříve tady ta opatření soudců, to si myslím, že je správné a také ti aktéři na lokální, na regionální úrovni eh, jistě spolupracují s výborem regionů, protože tyto orgány jsou na té úrovni, kde se toto eh, právo v oblasti životního prostředí v členských státech uplatňuje. Vidím také, kde jsou určité nedostatky, to je u odpadů, odpadních vod a ochrany životního prostředí. To jsou samozřejmě příklady, kde se zřejmě vyskytují velké deficity. Když čtu tu poslední zprávu, eh, tu 26. zprávu z roku 2008, tak ten počet, to je velmi znepokojující. Na straně 4 píšete, že 55 eh, toho, co bylo třeba prosadit se v, roce, eh, v tomto roce uskutečnilo spožděně. To znamená, je to vlastně většina, není to ještě ten úspěch, který bychom si přáli, takže je zde třeba ještě mnoho udělat. My jsme si přáli zprávu a nevím, které kolegyně a kteří kolegové mají dotazy nebo doporučení. Linda McKen? No, mám otázku na komisi. Děkuji za poskytnutou informaci. V Lisabonské smlouvě je požadováno, já jsem obvykle zvykla, že vidím řečníka vepředu před sebou a ne, že jste někde ztracená tam vzadu. A ah, tam jste, děkuju, neviděla jsem vás. Takže ehm, dostáváme někdy spíše obecnou informaci, eh, ne vždy velmi specifickou informaci. Musíme také spolupracovat s národním parlamentem. A mě by zajímalo, co dělá komise vůči národním parlamentům, eh, které musí transponovat eh, evropské předpisy. Mm, děláte nějaké informační kampaně, něco jim vysvětlujete, protože také členové národních parlamentů potřebují toto všechno vědět, když vidíme také některé ty nedostatky, o kterých bylo hovořeno, až 55 A je také nějaký eh, přeskum dříve, než eh, to začne, začne platit? Protože lidé často mají i pocit, že vlastně než něco vstoupí v platnost, tak už se něco eh, mění. A to pozdní, ta pozdní implementace eh, v členských státech, znamená to, že třeba vy potom něco eh, přeskoumáte a zjistíte například, že eh, třeba ten dopad je menší, než jste čekali, má dopad pouze třeba v polovině státech a podobně. Děláte potom s tím něco dále? Nebo jakým způsobem také dosáhnete flexibilnějších reakcí? Děkuji. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, tato diskuze si myslím, že je téměř absurdní. Eh, máme určité právní předpisy a Eh, Zpravidla eh, proběhnou dvě čtení, trvá to dva roky. Já si myslím, že to není vůbec špatné. A během těchto dvou let paralelně jsou pracovní skupiny v radě, které se zabývají eh, těmito novými pravidly a potom to schválí všechny instituce a potom konstatujeme, že členské státy to spíše nechtějí implementovat. Takže já si myslím, že je to velmi hezké. Paní Bučelová je osoba, která se vždycky tak jako zbytek komise snaží vcítit se do těch členských zemí, ale já s nimi necítím, protože členské země jednoduše nechtějí implementovat eh, ty právní předpisy. To je čistý fakt. Oni se snaží eh, to oddalovat za každou cenu. Buď říkají, že to je velice obtížné, v Německu říkají, to jsou ty země, eh, tam to vázne, nebo v jiné členské zemi řeknou, my ještě nevíme, jak bychom to vlastně měli udělat. Takže já si myslím, že eh, ten eh, střízlivý, jasný důvod je, že členské země to vlastně jednoduše nechtějí, třeba ze 70-80%. A já si myslím, že to je velice zajímavé. Poslední týden ve Štrasburku eh, tedy jsme souhlasili s rezolucí s panem Barosem, to bylo dohodnuté, týkalo se to nové interinstitucionální dohody a část této rezoluce ehm, se týkala například toho, že bychom měli rychleji dostávat rozsáhlejší informace o řízení pro porušení právních předpisů, které momentálně nedostáváme. Je to pomalé, špatné a opoštěné. Takže teď jsou zde určité země, které na zasedání Koreporu ehm, s velkým rozhořčením eh, konstatují, že komise se snaží nebo si troufá přemýšlet o tom, že nám poskytne informace o tom, které členské země neimplementují ty právní předpisy. Já si myslím, že to je příznačné. To je dokument, který jsem dostala ilegální cestou. Já jsem ho nedostala oficiálně, i když jsme tu informaci měli dostat také. Eh, všichni poslanci mého parlamentu v Německu to mají, já sama to nedostala dostanu, protože to je něco, co si rada nepřeje. To znamená, členské země mají dobrý důvod. To je jeden hlavních důvodů eh, bodů kritiky, že nechtějí, aby byly informace o řízení pro porušení právních předpisů. Já jsem tady velice striktní. My jsme měli po mnoho let vždycky v určitých eh, dobách eh, zprávy o porušení právních předpisů. Takže to, co vy jste právě, pane předsedo, zmínil, to byly odpady, to byla spodní voda, byly to odpadní vody, čistota ovzduší a členské země jednoduše toto neimplementovali nebo nekontrolovali. A já si myslím, že musíme reagovat rychle. Myslím si, že je správné, že paní Bučelová říká, že musíme eh, pedagogicky působit. To děláme tehdy, když eh, ještě nemáme ty právní předpisy, ale když je máme, tak 27 členských států to musí stejně uplatňovat. Takže to, co eh, tady bylo řečeno, to znamená, že ten postup musí být rychlejší. Takže paní Bučelová, já bych se od vás ráda dověděla, jak si myslíte, že to bude rychlejší. To znamená, je to velice jednoduché. 1. března 2010 se musí implementovat i právní předpisy. To je vlastně to nejjednodušší, že 15. března 2010 každý členský stát poskytne přehled o tom, do jaké míry byl, byly ty právní předpisy eh, mm, provedeny a pokud ne, tak z jakého důvodu. A jestliže tento přehled budete toho 15. března 2010 mít, tak každé zemi napíšete, prosím, sdělte nám k prvnímu pátý to, že jste provedli ty implementaci, pokud to ještě nebylo provedené. To znamená, to, co se dělá nyní, to je takový ping-pong. Vy napíšete, vy jste to implementovali, vy napíší ještě ne, pak vy napíšete, proč jste to neprovedli a e, ten ping-pong e, může trvat třeba rok, takže já bych velice ráda věděla, jestli e, uvažujete o tom, že byste měli nějaký přísnější postup, kde by skutečně byly určité termíny, kde by se řeklo, že to bude probíhat během dvou týdnů, takže já bych si přála, aby tam nejpozději 6 měsíců po eh, eh, uplynutí lhuty pro implementaci té směrnice byla informace o řízení pro porušení právních předpisů. Ano, to tedy byl příspěvek, který nebyl až tak přátelský k členským státům, protože oprávněně můžeme říci, že se schválí nějaký zákon a potom se toho členské státy nedrží, oddalují to, hrají od čas až do posledního okamžiku, posoudní rozsudek a uplyne několik let. To je z části určitá metoda, takže my máme v mnoha případech takový systém včasného varování a mě by v této souvislosti eh, zajímalo, jestli eh, bude vybudován nějaký takový krizový systém včasného varování, když známe nějaké datum, to znamená 1. březen 2010 a potom najednou je 2011, 12, je možné se tedy na to připravit, abychom již včas věděli, kdo ten termín splní a kdo případně ne. Eh, takže kolega Čeles. Ano, já souhlasím s předchozí řečnicí, i když bych možná byla asi trošku jemnější. Myslím, že mnoho členských států uh, nechtějí implementovat a ty eh, důvody nejsou vždycky přesně ty přesné, ty, ty které se uvádějí. A eh, určitě je zapotřebí urychlit eh, všechny tyto postupy. Jakožto členové eh, parlamentu, eh, tak eh, určitě máme své kontakty, získáváme nejrůznější zpětné vazby od vlády, od voličů v našich obvodech. A velice často státy prostě nechtějí tyto věci implementovat a hrají o čas. Všechno se snaží maximálně protahovat. A Někdy jsou zatím ovšem i velice uh, závažné důvody, proč vlastně takovýmto způsobem hrají o čas. Děkuji. Děkuji, Michal Taremopoulos. Yeah. You want to speak, you have to take the floor. Uh, Chcete hovořit? Ujměte se slova. Uh, eh, eh, Děkuji, já mám jednu otázku. která se týká Řecka. Evropské, jednoho konkrétně tedy rozsudku Evropského soudu. V roce 2005 došlo k rozhodnutí soudu a vlastně dodnes stále tato otázka nebyla vyřešena. Eh, tak si kladu otázku, jaký je váš názor a eh, Možná máte nějaké plány, jak eh, s tím jednat v tomto případě nelegální skládky a jaké to bude mít další dopady? So, gemeldet, Takže nyní se nikdo další již nehlásí, takže ještě, paní, ještě Anne Aspach eh, se hlásí sice pozdě, ale ne až tak pozdě a potom dostane slovo paní Bučelová. Já bych se eh, chtěla zeptat eh, na toto. Jsou některé země, které prostě nezvládají nelegální, nelegální situace a neví, jak je řešit nelegální skládky. Možná, eh, jestli byste tedy mm, mohla říct si, jestli existuje nějaká tabulka v plnění nebo neplnění eh, předpisů je něco, kde bychom si mohli přečíst, které země především tedy mají nedostatky. Paní Mučelová, prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji. Děkuji za všechny tyto poznámky a za všechny konstruktivní poznámky. Chtěla bych se pokusit odpovědět. Eh, no jednak tedy eh, úloha národních parlamentů. Komise. Eh, otázka zněla, jakým způsobem komise komunikuje s národními parlamenty. No, pro nás to není příliš jednoduché Eh, najít čas a najít možnosti eh, jezdit do všech eh, parlamentních výborů, do všech těch 27 národních parlamentů. Velice často legislativa o životním prostředí Eh, evropských společenství je aplikována na místní nebo na regionální úrovni. To znamená, že bychom se museli asi eh, pak ještě obracet na ty regionální eh, schromáždění, kterých je přes 120 a podobně. Eh, kdyby to tedy bylo možné eh, mít takový přímý kontakt s Národním eh, parlamentem, určitě by to bylo výborné, ale není to obvyklé nebo neděláme to. Do budoucna nevylučuji, že Národní parlamenty sami se budou více o tyto věci zajímat. Právě proto, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a Právě proto, že tady i národní parlamenty mají daleko přímější úlohu Eh, také eh, v této oblasti implementace. Dále otázka schválení a implementace a co děláme. My jsme v minulosti zaznamenali, že velice často my, komise, se domníváme, že poté, co je právní předpis schválen, jde zpátky do členského státu, který pak musí přijmout určitá opatření, aby to bylo implementováno. A my pak znovu zasáhneme až ve fázi kontroly, poté tedy, co termín pro implementaci vypršel. To možná není dostatečně proaktivní z naší strany, ze strany komise. A právě proto se teď snažíme vytvářet transpoziční plány společně s členskými státy a e, průběžně můžeme kontrolovat, jak daleko postoupili, jak daleko pokročili a s čím je možné počítat. Teď e, otázka paní Roth Berend. Ano, skutečně. E, v, v den, kdy vyprší lhůta pro transpozici, a komise či sekretari, generální sekretariát ještě nedostal opatření členského státu o této implementaci, prakticky automaticky je zahájena eh, vlastně eh, právní reakce. Automaticky není tady vůbec žádný eh, žádná potřeba posílat nějaký dopis a čekat na odpověď na tento dopis. Prostě okamžitě a automaticky je spuštěna vlastně právní reakce na situaci. Je tady celá řada, horizo- je tady celá řada porušení horizontálních uh, transpozic. A já musím říci, že je i problém ověřit, že transpoziční opatření jsou opravdu správná. To je zase jiná otázka. Velice často dostáváme opatření, eh, transpoziční opatření z regionální úrovně, čili E, to vlastně pak ještě násobí počet transpozičních opatření. To všechno musí být e, zkontrolováno, to je také naší povinností, abychom zkontrolovali, že transpoziční opatření opravdu odpovídá předpisům EU. A asi máte pravdu, ano, to určitý čas zabere. Nemohu přesně říci. No, my se snažíme postupovat tak nejlépe, jak jen je to možné, ale možná to není dostatečně dobré zabere nám to určitý čas ve věci nesouladu. Tady opět postupujeme velice jasně a okamžitě je vlastně podána žaloba. A e, hovoříte o pingpongové hře, to je v případě špatné aplikace, to je jiná věc, to je zcela jiná věc. To bych chtěla zdůraznit. A pokud jde o nedostatečnou transparentnost, vůči Evropskému parlamentu. My jsme vázáni existujícími eh, pravidly, co můžeme říci, co můžeme předat, eh, co je nám dovoleno před pravidly. My prostě mm, v nejlepší víře aplikujeme stanovená pravidla. Bylo také stanoveno, že když je spuštěno řízení o porušení, tak vydáváme tiskové prohlášení v každé fázi celého tohoto řízení. Protože tiskové prohlášení, to je vlastně takové, v takové zkratce v jádru, eh, jaké obvinění je zneseno ze strany komise vůči členskému státu. Dále řekla bych, že pokud eh, chceme mít výkonnostní tabulky, tak ty jsou nejlépe zastoupeny ve výroční zprávě a také ve statistikách. Eh, z naší strany oddělení pro Eh, životní prostředí my zveřejňujeme každoročně také statistiky o porušeních. A když se podíváte do těchto statistik, tak tam můžete vidět, jak rychle nebo naopak jak pomalu eh, v našich případech postupujeme a jaká platí pravidla. Já bych chtěla ještě jednou říci, Ehm, něco o tom případu odpadu v jižní Itálii, když komise předala tuto věc soudu a teď dva roky poté, tak jsme tento případ předali Evropskému soudnímu dvoru a příští týden padne rozsudek. To je velice rychlé podle našich standardů. Prostě funguje to tak dobře, jak jen to systém umožňuje. A poslední otázka, nebo poslední otázky o e, neza, ne, nelegálních e, skládkách v Řecku. Tady musím říci, že to je typický případ, kdy řešení e, předpokládá velké finanční objemy, protože jsou to, finan, jsou to investice do infrastruktury. Především v tomto případě v Řecku Řecko tak postupovalo, je třeba využít Evropského regionálního fondu, tedy Fondu pro regionální rozvoj, aby bylo možné vytvořit infrastrukturu. My monitorujeme pokrok ve vytváření nového systému nakládání s odpadem. Sledujeme to eh, sledujeme to z hlediska naplnění eh, skládek. A když eh, máme pocit, že je zapotřebí eh, podniknout určité právní kroky, tak to uděláme opět. Ale v této fázi zatím velice eh, podrobně sledujeme dodržování časového harmonogramu, abychom zjistili, zda vláda plní tento časový harmonogram. Já jsem se pokusila odpovědět na všechny otázky. Děkuji. Ja, ebenfalls vielen Dank, Frau ano, velice děkuji, paní Bučelová. My bychom vás chtěli podpořit v tom, abyste dále pokračovala v této důležité práci, kontrole implementace evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. Velice rádi se k tomu vrátíme. Budeme velmi rádi, když na, u nás budete, až se dostaneme na další stupeň, um, abyste nám podala zprávu. A potom se dostáváme k bodu um, 21 našeho pořadu jednání odpadní elektrická a elektronická zařízení. E, to je nesmírně zajímavé téma, e, které e, jistě již znáte, protože velice mnoho oblastí je tím zasaženo. Spravodajem je pan Karl Heinz Florenz který mi ukázal takovou tabulku. Ta směrnice je již od roku 2003 a vidíme, že tady máme tři země, kde je implementace nulová do konce roku 2006, to znamená eh, o tři roky později, ještě nic neudělali a tím pádem je zde též ehm, potřeba přeskumu této směrnice, takže eh, zpravodajem je pan Karl Heinz Florence a uvede nás do eh, těch myšlenek a do toho, jak bychom ten návrh komise mohli zlepšit. Prosím. Löpfchen finden würde. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Eh, pane předsedo, děkuji. Nebylo dohodnuto, že komise zde bude hovořit o implementaci evropského práva eh, směrnice eh, III e, v zásadě měla velice Eh, mnoho nedostatků, když jsme zhruba kolem roku 2002 eh, ji definovali. Nám to bylo jasné, protože nikde na světě nebylo srovnatelné eh, pravidlo a členské státy unisono, tak jak zde sedí, vždycky říkali, nejde to, nemůžeme, neuděláme to a především nechceme to. A tak to je to i dnes a proto tedy nemám žádné zábrany, abych vám ukázal takovýto přehled o tom, že jsou zde poměrně velmi významné země v této unii, staré země Evropské unie eh, z patnáctky, které ještě stále mají nulu před desetinou čárkou a jedna země má jedničku a druhá země má 0,3 a jedna má možná 0,0. Takže já tím chci říci, že to je skutečně strašlivé a je to hrozné i pro tento parlament, protože my jsme si s tím dali velikou práci a členské země, včetně mé vlastní země, s překvapivou arogancí dělali jenom to, co chtěli. A to my musíme eh, skončit. Jestliže tedy tento parlament má nějaký důvod, tak je to ten důvod, důvod, že to, co jsme schválili s radou, eh, že se to v konečném důsledku implementuje. A pokud to neuděláme, tak bychom se měli spíše vrátit se domů a dělat něco jiného. Takže já bych vám dnes chtěl říci, nedohadujeme se o tom, jestli budeme mít potom 65 nebo 660 nebo třeba 60 ale spíše hovořme o tom, aby ti eh, z našich členských zemí, eh, kdo to nedělají, aby se dostali do té té eh, pozice, že to budou dělat. Například Rakousko je země, která nás může potěšit a jestliže eh, sousedé Rakouska dělají přesně něco opačného, tak si musíte představit, že celá řada nebo spousta elektronického odpadu půjde do té země, kde se vůbec nic nedělá a kde to všechno je poměrně levné, nebo to nestojí téměř nic. Takže to je mm, nesmírně neférové, nejenom pro životní prostředí, nejbrž také pro tu touhu, kterou všichni máme, že bychom tady eh, nedarovali své suroviny do zahraničí. Takže pokud tady tady skutečně je nějaký velice důležitý bod, tak to jsou ty pravidla v tom triple I e a eh, také v nařízení, protože tam je část těch chyb a měli bychom to skutečně konečně vyřešit tak, aby eh, to nařízení o ehm, odpadech eh, si zasloužilo své jméno, protože je to skoro jako švýcarský sír. Takže já eh, jsem toto měl na srdci, chtěl jsem vám to říci. Zcela určitě členské státy přijdou s dobrými eh, argumenty o tom, že například registrace i nadále v 27 zemích této unie musí být provedena, ale já vám říkám, že máme jedno jednotný trh a je velmi překvapivé, že ty země, které mají nové výrobky eh, s 25 různými DPH, že je dokáží prodat, ale když je potom mají brát zpět, tak mají ruce svázané, to je nevěrohodné a také to odporuje základní myšlence Evropské unie, že na jedné eh, straně eh, zajišťujeme míra, na druhé straně tady máme ten náš vnitřní trh, který takto funguje, takže i moje země se samozřejmě na tom podílí, takže eh, ta odpadní politika se vyvíjí směrem k domovské zemi to samozřejmě eh, není dobré pro trh, eh, že samozřejmě se to nedá vyřešit přes noc, to jsem také pochopil, ale že bychom měli být na cestě tam, že tedy v budoucnu nebudeme eh, muset pro nějakého malého výrobce lamp v 27 zemích přihlašovat k povolení tuto lampu. Samozřejmě je to stojí peníze a samozřejmě musí mít nějak nějaké eh, sídlo, nějaké místo v té zemi, kde je možné se na něj obrátit. Takže eh, já si myslím, že se musíme pokusit ten stav změnit, že tedy finanční systémy a ty systémy eh, toho zpětného ehm, odběru, že to není jednoduché, to je mi samozřejmě jasné, ale když máme velice mnoho různých DPH, tak ty podniky to zvládají, takže my to tady budeme muset samozřejmě vyřešit. Není to bezpodmínečně úkol komise, já tady mohu v tom pomáhat stát, nejbrž je to eh, úkol pro podnikatele, kteří tyto obchody provozují, takže oni by měli uvažovat o tom, jak by mohli poměrně levně a smysluplně ekonomicky brát eh, ty přístroje zpět. Eh, takže možná, že někdo jiný to vidí nějak jinak, ale já v této oblasti mám poměrně pevný názor, takže eh, tento elektrošrot eh, nám stoupá jeho počet velice mnoho. V roce 2005 to bylo 8,5 až 9 milionů tun a v roce 2020 už máme 12 milionů, takže to je skoro 150 eh, nárůstu. Takže já nemám tolik strachu před tím množstvím, ale mám strach před tím, že se ztrácí velice mnoho surovin v roce 2006 jsme měli miliardu telefonů, které se prodaly a v roce 2008 to bylo 1,8 miliard eh, eh, mobilních telefonů, ale pokud si myslíte, že, pokud si eh, myslíte na to, že v jednom milionu handys je 250 kg, 25, 25 kg zlata, 9 kg paládia a 9 kg mědi, takže si umíte představit, kolik surovin se nám zde ztrácí, takže to je velice rozhodující bod a na tom budeme muset pracovat. A samozřejmě vy také všichni víte, že jsou zde ještě eh, ty různé mechanismy zpracování v různých zemích, v Ganě, v Africe například, eh, kde jsou příšerné extrémní eh, podmínky, velice nebezpečné, takže proto tuto otázku toho ukončení toho ilegálního eh, mm, odebírání, to budeme muset ukončit. To je ovšem to nejdůležitější, abychom tedy eh, členským státům konečně vyjasnili, jakou zodpovědnost mají a že pouze oni sami mohou konstatovat, kolik procent je skutečně eh, mm, staženo zpět. Takže eh, já bych mohl z toho vynechat členské země, mohl bych to přenechat jenom podnikům. Někteří kolegové mi to navrhovali, to znamená, že členské státy se nemohou obracet na velké eh, elektrokoncerny, čili komise se nemůže obracet na tyto koncerny, nebož může se obracet pouze na členské státy, ale tyto státy musí na základě jasných pravidel, na základě eh, nařízení a na základě AAA eh, provádět kontroly. Velice známý Evropský institut, jehož jméno jsem právě zapomněl, v posledních dvou letech prováděl kontroly a konstatoval, že ze 400 exportovaných kontejnerů, které byly kontrolovány, 380 bylo ilegálních. 380 ze 400 kontejnerů bylo ilegálních. Sice všude byly kontejnery, ale byly eh, špatně deklarovány, nebyly byly to eh, použité kontejnery k použití, nebož to byly odpadní kontejnery, které se velice levným způsobem eh, transportovaly mimo Evropu a my tady máme určitou velkou výhodu, nemusíme hledat nějaké speciální země. Eh, jsou zde zúčastněny všechny stejným způsobem, takže nemusíme se dívat na tu a tu konkrétní zemi, nejbrž my všichni máme velice špatnou kontrolu vnějších hranic a e, v Singapuru najdeme stovky lodí e, s evropskými surovinami, takže e, budeme muset potom našim dětem vysvětlovat, proč jsme to takto bolestně exportovali. Takže toto je velice závažný problém a je třeba mít vysok jaké kvóty. Eh, komise říkala 65%. Já bych také navrhoval, že to tak musí zůstat, že se to nesmí snižovat. U některých zemí byly určité problémy, to já uznávám, ale důležité je v každém případě, aby ty vysoké kvóty vedly k tomu, že členské státy budou eh, toto konečně kontrolovat, protože ta kontrola je nedostatečná eh, Samozřejmě kontrola probíhá, ale ti, kdo jsou v té dolní třetině, tam se nekontroluje a tím pádem eh, to potom odchází pryč a to je náš velký problém. To znamená, je třeba eh, zdůraznit zodpovědnost eh, členských států za kontrolu, to je velice důležité, velice vysoká kvota odběru je také důležitá a exportér musí také prokázat to, že tyto přístroje jsou funkční, protože pokud nejsou funkční, tak se zpravidla nesmějí exportovat. Takže eh, Toto jsme nově intenzivně diskutovali, kdo tedy to bude muset prokazovat a komise nám velice pomáhala při této práci. Co se týče otázky sběrného místa a financování, tak eh, tady ehm, jsou různá hodnocení. Já bych zůstal u toho návrhu, který jsme udělali již dříve, a sice, že tyto přístroje z toho sběrného místa eh, by měly být placeny těmi podnikateli a sice já to říkám z toho důvodu, že si myslím, že i mm, ten, kdo využíval lednici eh, nebo mrazák, má určitou zodpovědnost eh, v tomto světě, takže já si myslím, že nakonec by to mohlo, mohlo skončit tak, že bychom kartáčky zvírali v koupelnách. Takže co se týče nákladů za ten sběr, tak eh, já jsem vám jenom chtěl zcela jasně říci, jak eh, já to vidím. Co se týče povinnosti informovat, tak eh, to je také velmi špatné eh, v eh, určité velice hezké zemi, ze které pochází moje rodina. Eh, nikdo neví, kde vlastně je sběrné místo a pokud někdo neví, kde to sběrné místo je, tak samozřejmě neví, kam to zboží musí dodat. To znamená, tady je třeba na tomto pracovat. Komise zde pomáhala definovat, kdo je sběrným místem a kdo musí podávat zprávu, protože pokud ta zpráva není podána, tak členská země nezjistí, kolik procent bylo odevzdáno. Takže to je nedostatečné. Členské země to zatím eh, velmi silně nebo nic nedělali, čili zůstalo u statusu quo. To znamená, že zde existuje celá řada jednotlivých kategorií a když se podíváme přímo do podniků a přímo do terénu, tak se hovoří o velké byrokracii a my máme tedy, e, jsme měli deset kategorií, já jsem e, to snížil na pět, já si myslím, že to jde, protože samozřejmě každá kategorie e, skrývá určitou byrokracii, musí se kontrolovat, jaká kategorie, co tam tedy je, to znamená na místo deseti jsem navrhoval pět kategorií, malé chladničky, monitory, motory, větší přístroje, menší přístroje. Já si myslím, že se souhlasem komise to tedy takto bylo navrženo, ale samozřejmě již máme zase lidi, kteří nechtějí mít 10 kategorií, ale 15, takže tady budeme muset o tom debatovat, abychom se dostali dále. Měli jsme eh, velice intenzivní eh, debatu s paní kolegyní Premt, eh, která mě Eh, potom opustila jako ministrině a nyní je zde, takže my jsme eh, museli konstatovat, že občané vůbec nepřijali tento poplatek, já si myslím, že pokud to eh, eh, občané neakceptují, tak si myslím, že bychom to mohli nechat jako dobrovolné. Uvidíme, co se týče standardů pro sběr a pro další zacházení a recyklování. Tady jsem tedy napsal, že komise eh, to na nějakém vhodném jiném místě musí ještě lépe definovat, nemusíme to mít v tom triple I, co tady to recyklování znamená, ale já si myslím, že i toto je něco, co bylo zatím provedeno eh, ještě nedostatečně. A potom na závěr, já už budu téměř hotový, eh, na závěr bych ještě upozornil na to, že eh, zde mm, se jedná poprvé o e, postup recast, to znamená, že můžeme být činní pouze tam, kde komise rozhodne, že e, můžeme konat, takže já mám jiné chápání demokracie. Komise může pracovat na tom, kde my řekneme, že ona má pracovat, ale v této Evropské unii je to upraveno jinak a já to samozřejmě akceptuji, takže jenom to, co je šedě podložené v tom textu, tak na to můžeme pracovat a na těch ostatních věcech nikoli státy. Takže děkuji. Samozřejmě oblast působnosti, na to jsem ještě zapomněl. Eh, nevím, proč zatím bylo upraveno eh, eh, Ros in V a proč to komise upravuje nyní Jinak, pokud to chcete mít komplikované, tak byste měli předložit ještě nějaký jiný návrh. Já vám děkuji za trpělivost. Ano, děkuji Karlu Hanci Lorencovi za úvod do tohoto tématu. Eh, takže Karl Heinz Florenci je nespokojený eh, s implementací této směrnice a jeho stín má jako první slovo. Ehm, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji Já jsem o to ani nežádala, ale moje frakce měla za to, že bych se, měl, se by mělo dostat té cti a stát se stínovou zpravodajkou. Když se podívám na tu zprávu, kterou jste vypracoval, zjišťuji, že je to význačný pokrok. Líbí se mi mnoho těch pozměňovacích návrhů. Je to, mm, jsou to návrhy velmi ambiciozní a e, chcete zvýšit i ambici komise. Já s vámi souhlasím, zejména když hovoříme o implementaci té směrnice. Souhlasím s tím vaším přístupem, že to je skutečně nepříjemné, když ta implementace je tak špatná a e, měli bychom tady mít jasně nastavený cíl. To, co se objevuje v návrzích komise i eh, z pana zpravodaje, eh, jsou tyto eh, podstatné body. Z pohledu naší frakce Nemáme zatím žádné jasné pozměňovací návrhy, které bychom chtěli předložit, protože máme ten text teprve krátce a chtěla bych, abychom to řešili v, v souladu s ještě s směrnicí, abychom to měli, um, co se týče rozsahu působnosti, bychom měli obě směrnice um, usouladnit, měl by ten rozsah působnosti být stejný. A co se týče dlouhodobých cílů, tady jsou dva aspekty či dvě úrovně. Z dlouhodobého hlediska bychom měli vést výrobce k, k produkci co nejekologičtějších výrobků eh, po vlastně celou dobu životnosti a dále bychom měli směřovat k tomu, aby ten zpětný odběr těch spotřebičů byl až stoprocentní. Eh, a ty změny, které uh, Eh, budeme činit dnes, by měly tyto dvě věci vzít v potaz. Otázka rozsahu působnosti, která je otevřená. Vy chcete rozšiřovat tento rozsah působnosti ještě dále a s tím my souhlasíme. Mám k tomu jednu poznámku. Byla tady výjimka pro velké a velká ukotvená zařízení, upevněná zařízení a v kontextu Rose, eh, tady chápu, proč bychom měli tyto věci vyloučit. Co se týče té směrnice 3E, tady to vyloučení nevnímám stejně, nevidím stejnou logiku, protože ty velké, eh, pevně ukotvené instalace, protože jsou tak velké, protože jsou upevné, v budovách. To znamená, že jsou tam ještě začleně, že jsou nějakým způsobem začleněny do, do nějaké recyklace nebo náhrady. A když bychom to eh, eh, vyňali, neměli bychom tu dostatečnou záruku, ale kladu to spíše jako otázku. K otázce dohledu, monitoringu, měli bychom se dívat na všechna místa recyklační střediska, ale měli bychom také zjišťovat, co se recykluje. Odpovědnost za to, za tyto postupy. Tady má pan zpravodaj velmi jasný názor a já s tím nemohu souhlasit úplně. Vidím zde rozdíl mezi odpovědností pro výrobce a těch dalších, to je eh, celkem zřejmé, musíme co největší díl odpovědnosti by měl nést výrobce, protože on vyrábí a uvádí na trh a chceme, aby eh, došlo, docházelo k technickému pokroku a tyto mm, výrobky by měly být jak ekologické, ale měly by být, pokud to není možné, také eh, stoprocentně recyklovatelné. Je to na eh, těch výrobcích, ale to je samozřejmě také pak na členských státech, protože mm, eh, na, členských státech vyžadovat tu recyklaci od spotřebitelů je um, problematické. Já neříkám, že by neměli žádnou odpovědnost, ale nevím, z čeho bychom dosáhli, kdybychom řekli, že spotřebitel má odpovědnost za tu recyklaci. Myslím si, že členský, členské státy jsou důležitým hráčem. Pan zpravodaj dále navrhuje co se týče seznamu ve směrnici ROS, který by, eh, že tady dochází k zjednodušení do pěti kategorií, to si myslím, že je vynikající návrh, protože um, je to jednodušeno eh, zjednodušeno a navíc, a to je velmi důležité, a to bude jistě eh, předmětem deba, debaty. Když se eh, navíc je tu otázka těch eh, cílů, těch, toho, čeho chceme se dosáhnout. Ta první cíl se týká toho, co chceme, aby zajistili členské státy. Chceme mít tyto jasné cíle pro zpětný odběr elektrických a elektronických uh, přístrojů, ale potom je zde aspekt recyklace těch uh, odebraných uh, přístrojů. Celá řada producentů a organizací i Agentura pro životní prostředí kritizovala uh, Eh, ten cíl 65 eh, eh, že to je špatný cíl, špatně nastavený cíl, zbí, jak si mít tu návratnost 65%. My bychom měli dosáhnout jasné schody mezi těmi všemi zainteresovanými stranami, co se týče definic a co se týče těch cílů ten návrh, který vzešel v oblasti digitální Evropy. Není to jenom z pohledu životního prostředí ale z pohledu výrobců, ale měli bychom zde mít jasně definované procento, kolik se dostává toho těch odpadů na trh a to bych, tím bychom měli daleko větší motivaci k recyklaci nebo zpětnému užití, opakovanému užití. Máme tady nyní pět kategorií, nejenom lednice a počítače, ale také mobilní telefony, eh, elektrické zubní kartáčky. A když to neřekneme, velmi jasně, budou zde velká procenta, co se týče velkých spotřebičů jak často vyhazujeme lednici, eh, um, jde o to zaměřit se a vědět, co vlastně končí v těch popelnicích. Eh, a je to tedy odpovědnost nejenom výrobců, ale také členských států, co se týče sběru tohoto materiálu a to podle těch jednotlivých kategorií. Již budu končit. Tento poplatek, viditelný poplatek, jasný poplatek, ten eh, je něco, co se domnívám, že by mělo být zrušeno. Souhlasím s panem zpravodajem. <clears throat> tady je navrhováno, tak navrhována změna, co se týče exportu tě, tohoto zboží. Tady bylo, eh, tady je navrhováno přenesení důkazního břemene a to je dobré, podporuji, podporuji to společně i s tím vaším voláním po monitoringu. Eh, četla jsem článek v novinách o elektrickém a elektronickém odpadu a o tom, že je vyvážen ve velkém do třetích zemí, nejenom z EU, ale také ze Spojených států a také například z Číny. Je to velké nebezpečí pro životní prostředí a veřejné zdraví. Děkuji, Michal Tremopoulos. Děkuji, pane předsedo. Eh, přeskum této směrnice o odpadním elektrickém elektronickém zařízení je eh, příležitostí eh, pro podpoření ekodesignu a pomůže vytvoření správných podmínek eh, pro to, aby tato zařízení eh, měla náležitě dlouhou životnost. Po druhé světové válce eh, bylo, bylo, byla situace, která byla problém. To je dosti vážné, protože toto je vlastně nový způsob vykořišťování, když uh, Eh, dříve takováto zařízení vydržela eh, vlastně celý život, vydržela několik desetiletí. Dnes věci změnily, dnes eh, ty, ty inteligentní mozky, které pracují v průmyslu, naopak plánují, jak co nejrychleji by se tato zařízení pak definitivně porouchala. Samozřejmě, Můžeme, eh, můžeme také podporovat eh, recyklaci těchto materiálů, můžeme eh, propagovat všechny tyto aspekty, také stanovit vnější náklady na manipulaci s odpadem. V každém případě jasné je, že současná směrnice není uspokojivá. Hovoříme o nové příležitosti a musíme opravdu se postarat o to, abychom tuto příležitost nepropásli. A E, právě proto je zapotřebí dále vylepšit e, návrh e, komise, a to zejména v několika oblastech. Musíme se postarat o to, aby princip odpovědnosti výrobce byl náležitě zdůrazněn. A to po celou dobu životnosti příslušného zařízení. Dále musíme také stanovit eh, náročné, ambiciozní cíle eh, pro sběr eh, těchto zařízení a stanovit si určité cíle opětovného využití těchto materiálů. Zpráva pana Florence skutečně tady uvádí celou řadu eh, pozitivních věcí, ale je tady také další možnost ještě vyplnit některé eh, mezery. Je tady otázka odpovědnosti výrobce, odpovědnosti eh, spotřebitele a myslím si, že je také třeba více zainteresovat distributora. Eh, když eh, jde o tu výměnu starších zařízení za novější nařízení, tady eh, tak odpovědnost distributora musí být zdůrazněna. Stejně tak je to otázka skladovacích prostor. A musí být sběrná místa Eh, alespoň pro ta menší zařízení, eh, musí být eh, sběrná místa, kde je zapotřebí mít příslušné, příslušné skladovací prostory. Je na vládách a na členských státech, aby zajistili, že toto bude všechno fungovat na základě principu, že náklady platí znečišťovatel a také je zapotřebí zorganizovat kampaně na e, větší povědomí, osvětové kampaně. E, to zahrnuje také otázku městských systémů nakládání s odpadem. Otázka e, zní, jak dostat zařízení z domácností Eh, dále a nikoli, jak je dostat pak tato zařízení ze sběrných míst dále. Směrnice by byla efektivnější, kdyby stanovovala specifická cíle pro specifické kategorie eh, pro malá zařízení, malé přístroje, eh, ty by z toho určitě měly velký užitek. Také je Eh, zapotřebí eh, hovořit nejen, nejen o množstvích, eh, o procentech a podobně. Musíme změřit efektivitu celého tohoto systému. A nyní opětovné využití recyklace. Já myslím, že zpráva nehovoří dostatečně o tom, že právě opětovné použití materi- získaných materiálů by mělo být prioritou. Potřebujeme velmi ambiciozní eh, cíle pro opětovné použití získaných eh, materiálů a přístup k nim je velice důležité. Stejně tak monitorování eh, odpadu a sledování jednotlivých etap celého tohoto cyklu je velice důležité. A vlastně musí být také náležitá informace ve všech sběrných místech. I jiné aspekty musíme sledovat. A v neposlední řadě si myslíme, že Evropský parlament musí požadovat od všech členských států EU, aby e, povinně poslali plány nakládání s odpadem v případě elektrických a elektronických zařízení a, a aby posílali své posouzení komise. Děkuji. E, Děkuji, Julie Gilling. Thank you. Děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat za zprávu, kterou jsem si přečetla se zájmem. Já skutečně podporuji zásady eh, toho zpětného sběru těchto eh, produktů a také tlak na výrobce eh, k ekologickým produktům a ochraně životní prostředí. Ale slyšeli jsme také, že úroveň implementace je důležitá a je to zásada té dobré regulace, dobrých předpisů, které jsou přímé, jasné, dobře se spravují a dobře dobře se monitorují a v tomto bych chtěla najít, chtěla bych zajistit určitá zlepšení a myslím si, že pan Florence by o ně také e, usiloval. My e, skutečně jako Evropané jsme závislí na spotřební elektronice, stále ji kupujeme a i když jsou obtížné ekonomické doby, kupujeme nové věci a jsme připraveni um, za ty lepší nové produkty, ty starší, i když fungují, již dávat pryč. A je to tedy spotřebitelské chování, které máme a my bychom měli přemýšlet o tom, jak se chovají spotřebitelé a jak je můžeme motivovat a měli bychom tedy chápat lépe trh, na kterém se pohybují, protože my můžeme stále hovořit o tom, že výrobce je ten odpovědný, ten za to bude platit, ale je to spotřebitel, který to zaplatí v ceně toho výrobku, a nebo to zaplatíme v daních, které platíme na místní úrovni i na státní úrovni, eh, která z těch daní potom je hrazena likvidace odpadu. Vždy, vždy to tedy hradí spotřebitel. Jak to řešit, jak změnit i chování spotřebitelů. Já si nejsem úplně jistá, možná je to ambiciozní návrh, ale nepřináší ta praktická řešení, jak s tím dál. Já si myslím, že je potřeba hovořit o těch konkrétních praktických věcech. Za prvé rozsah působnosti pro mne je logické, že ten rozsah působnosti odpovídá toho této směrnice směrnici ROS. To jsme Eh, se pokoušeli několikrát udělat takové zprávy nebo dělat zprávy dohromady, dohromady eh, jsou samozřejmě nezávislé a e, ani u e, té směrnice jsme zatím nerozhodli, jaký ten rozsah působnosti je. A já si myslím, že by neměl být e, otevřený ten rozsah působnosti, ale pokud to nes, si jasně nerozhodneme ve směrnici ROS, tak to nemůžeme rozhodnout ani v této směrnici 3E. Nastavení cílů, ty jsou důležité, je to praktická otázka. Není to jenom ta ambice, která je důležitá, důležitá jsou ty praktické aspekty, tedy aby lidé eh, dělali to, co chceme. Oni to nedělají, jak víme. Nejde o to být tak ambiciozní, eh, jako spíš o to být praktický. 65% eh, měřeno váhou. Já si myslím, že každý musí si myslet, že to je problematické, protože to znamená, že se budeme zaměřovat na ty těžké produkty, ale ne na ty malé, drobné. A to jsou ty produkty, které každý spotřebitel klidně vyhodí kamkoliv. Ehm, takže tady na ty bychom se měli zamřet. Eh, dovedu si představit i ty průběžné měsíční cíle, ale já si myslím, že to by bylo velmi obtížné z hlediska zprávy, z hlediska administrativy. Eh, <coughs> víme, že máme Vánoce, kde by to mohlo být na, v nárůstu. Víme ale, že jsou z, eh, změny v počasí, které také ovlivní, ovlivňují nákupy třeba topení, top, top, jaksi zařízení k topení nebo k eh, chlazení a to všechno může ty měsíční, eh, měsíční cíle eh, rozhodit. Tady je Zmíněno, že se podle těch že, že by se měly ty cíle nastavit zvlášť pro jednu kategorii, ale já si představuji, že by to eh, mělo být ještě detailnější eh, pohled na ty kategorie a jak ty kategorie uh, Eh, odpovídají těm případným cílům, které nastavíme, protože pokud nebudeme mít tomu, na to tento inteligentní rozčlenění, nebude to spotřebitel, který, nebude spotřebitel pozitivně reagovat a musí to být spotřebitel nebo musí to být občané lidé, kteří eh, povedou k tomu, eh, k tomu, eh, kteří to budou realizovat či ne. A poslední věc je otázka té ceny nebo toho viditelného poplatku. Eh, nemusí, já si myslím, že někde by mělo být spotřebiteli sděleno, že to stojí peníze. Nemusí to být přímo eh, eh, začleněno do té ceny produktu, ale je potřeba, aby spotřebitel eh, toto chápal, že platí za to že, a že chceme, aby recykloval telefon, ten zubní kartáček a další věci, musíme to v té ceně eh, vypíchnout a jemu to sdělit. Děkuji, nyní Sabine Wilc. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych eh, ráda zaujala stanovisko k pěti důležitým bodům a sice zaprvé je to ta kvóta sběru podle procent váhy, takže podle pana Florence to po vypočítávání té kvóty podle váhy, to se tedy v té zprávě nekoriguje, takže eh, ta kvóta by měla vést k tomu, aby se ty odpady znovu používaly. Vy jste říkal ty čísla, která se týkají těch surovin, které ztrácíme a eh, tady díky této směrnici by se mělo zabránit tomu, aby ty odpady se exportovaly a aby se eh, potom odstraňovaly nekvalifikovaným eh, způsobem. To škodí lidem a škodí to životnímu prostředí, takže pokud tady budou určité mezery při implementaci, tak ta směrnice bude ztrácet na efektivitě. Především ty malé eh, přístroje často končí v domácím odpadu a v zásadě jsem také pro zvýšení kvóty pro zpětný odběr a aby ty kvóty byly odděleny podle jednotlivých kategorií. Po Potom za druhé k tomu eh, registrování výrobce v členském státu, eh, jednorázovému registrování, takže eh, ten interoperabilní registr představuje určitý problém, protože ty firmy, které uvádějí to zboží na trh, téměř nemohou být pohnány k odpovědnosti v jiných zemích. To znamená, že je to tak, že povinnost zpětného odběru se také těžko vymáhá, takže nestačí, když když v jedné zemi je nějaká osoba, oprávněná osoba, to znamená jednotné registrování v jednotlivých zemích, to by bylo dobré pro malé a střední podniky. A potom za třetí ta výjimka, eh, která se týká fotovoltaických modulů. Tyto moduly, kde je obsaženo kadmium, tak ty nesmějí mít neomezené výjimky. Cílem by mělo být, aby kadmium z této oblasti bylo po několika letech odstraněno odstraněno. E, potom za čtvrté, co se týče exportu elektropřístrojů nebo elektronických přístrojů, pozitivní je, že exportéři elektrošrotu musí prokázat, že bude řádně odstraněn. To je velký pokrok, že nyní to nemusí prokazovat národní orgány. Důležitý bod, e, který redukuje ilegální vývoz starých přístrojů. Jeden bod ovšem ale přesto zůstává ty exportované dané produkty se předem deklarují jako přístroje k dalšímu použití, ale vykazují krátkou životnost. To znamená, že tyto přístroje se exportují, potom se několik měsíců používají a potom skončí v odpadech. Za páté, co se týče eh, té oblasti působnosti, která je otevřená, takže já se bojím, že tento přístup by mohl způsobovat problémy, protože si myslím, že v zásadě všechny elektrické a elektronické přístroje by měly být eh, postiženy, měli bychom mít seznam eh, s kategoriemi, ale ten zřejmě nebude schopen držet krok s technickým pokrokem. Děkuji. Dzień dobry Państwu. Następną, następ... E, dobrý den, dámy a pánové. Dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já e, nemám v úmyslu přednášet e, v nějaký dlouhý projev. Myslím, že důležité je, abychom se opřeli o dobré postupy. Je nás tady 27 členských států a máme 27 různých eh, systémů právních předpisů. Když jde o elektrické, elektronické zařízení, tak eh, já myslím, že tady většina z nás asi je spokojena s textem kolegy Florence. Bylo by asi dobré klást si otázky také z hlediska těch technických eh, opatření a klást si otázku, co se dělá eh, v mé konkrétní zemi. Eh, Dánsko je země, kterou asi nechci dávat za vzor, ale je to prostě země, kterou znám nejlépe. A my máme skládky, kam mohou spotřebitelé odkládat takovéto zařízení eh, je celá řada takových skládek, eh, skládka na kamení, skládka na jiné zařízení a skládka na eh, elektrické, elektronické zařízení. A tam můžete odložit zařízení, v některých případech jsou to přístroje, které stále ještě fungují, které jsou stále ještě provozuschopné. A ty můžete odložit prostě do odlišného kontejneru Eh, dále odkládáte telefony, například, které stále ještě fungují a jiní občané mohou si tam ten telefon zdarma eh, vzít. Vy se zbavíte nežádoucího zařízení, ale eh, jiný občan ho případně může ještě znovu použít, když se tak rozhodne. A e, řekla bych, že u nás je určitá disciplína ze strany e, spotřebitelů. Bylo by tedy dobré udělat si takový přehled dobrých postupů, co v které zemi, kde dobře funguje. A jde o to, aby také spotřebitelé se rozhodli přispět k celému systému. Děkuji. Děkuji. Hm, to tedy byly stínoví zpravodajové, tak říkajíc. A nyní bych další řečníky požádala, aby hovořili jenom dvě až tři minuty. Takže eh, kdo se ještě chce přihlásit o slovo? Pět eh, z vás se již přihlásilo o slovo. Pan Rosy je tam, pan Gnesis, pan Hades. Eh, takže já si myslím, že uzavřeme seznam řečníků. Paní Mekines, prosím. Thank you, pro Děkuji, pane předsedo, děkuji paní spravoda, panu zpravodajovi. Myslím si, že je dobré se zaměřit na to, co dobře funguje v některých členských zemích, abychom to mohli využít při tom přepracovaném znění. Eh, v členských zemích, které já znám, jsou dvě věci, které eh, fungují a to je odběr maloobchodníkem, zpětný odběr, když u něj něco nového skoupí spotřebitel a polovina toho, té recyklace či toho zpětného odběru po pochází touto, nebo přichází touto cestou. A druhá myšlenka či věc, která funguje, je otázka toho viditelného poplatku. Já jsem slyšela argumentaci pro i proti, ale já si myslím, že to zmínit tento poplatek, zmínit ten náklad je nezbytné. Je potřeba říci spotřebiteli, že to stojí nějaké peníze, převzít tu věc zpátky a recyklovat. Já mm, bych to volila bych pře, převzala toto, protože se ukazuje, že v těch členských státech, kde to mají, to zvyšuje i úroveň recyklace. Ale je to kontroverzní, bylo to v kontroverzní minulosti, nicméně se to docela usadilo, ehm, protože se, jak se ukázalo, ty dvě věci, které jsem zmínila, ty fungují. A mm, je nutné učinit změny, Eh, aby byly jasné, to je tedy to, ten viditelný poplatek a ta recyklace má obchodníkem, ten eh, roz, rozsah působnosti, to je jasné. A co se týče ty, nastavení těch cílů, ty musí být stanoveny rozdělení do pěti kategorií, s tím naprosto souhlasím. Eh, snažíme se tady možná, vyho, snažíme se všichni vyhadit to, co nefungovalo a zlepšit to, ale když se zamyslíte na složitostí tohoto eh, typu o, o, o, trhu či obchodu a jak je to složité eh, upravit právně různé systémy v různých státech, takže možná méně detailů by bylo účinnější eh, a doufám, že pozměňovací návrhy odrazí tento můj přístup, to znamená využít to, co funguje v jednotlivých členských zemí, přejmout to a to nám eh, pomůže dosáhnout těch cílů, či je dokonce pře, pře, překročit a myslím si, že tento postup by nám pomohl dosáhnout našeho cíle. Děkuji děkuji zpravodaji za jeho práci. Děkuji, Jana Švohodler. Pane předsedo, pane Florenci, já se domnívám, že můžeme důvěřovat poctivé práci pana Florence a jeho pečlivosti. Já jsem si toho vždy všiml i v jiných situacích. On je velmi odpovědný a velmi přesný. Jsou tady dvě věci, na které chci upozornit a já sám budu přicházet i s několika pozměňovacími návrhy. Je tady určitý rozpor. Když se podíváme na analýzu, kterou provedla komise, tak Tady se hovoří o 65% eh, zpětného odběru eh, a v těch starých členských zemích, ve staré 15 eh, Tady se předpokládá, že bude tento cíl naplněn do roku 2016, ale u nových členských zemí té dvanáctky, tam se to očekává, to naplnění tohoto cíle do roku 2020. A navzdory tomu, a to na to chci upozornit pana eh, zpravodaje, <coughs> že tedy ta platnost nebo naplnění toho cíle u nových zemí chceme až v roku 2020. Chceme přesto mít jasnou představu, jasnou schodu eh, o tom, kdy to bude platné pro ně a na to se, nad tím se musíme zamyslet, než přijmeme definitivní znění toho textu. Další riziko, které tu je, je znovu použití elektroodpadu. Eh, experti mi, mě upozornili na to, že by bylo eh, žádoucí změnit celý ten pohled nebo koncepci, když se hovoří o práci s odpadem nebo nakládáním s odpadem, eh, ten, ty termíny jsou možná trochu odlišné než v minulosti. Mluvilo se vlastně o mechanickém rozebrání na jednotlivé komponenty, na některé um, kovy, jako je měť a další, ale v tom novém systému tady mluvíme zejména o chemické uh, um, procesu a to je z rizika ochrany životního, z hlediska ochrany životního prostředí důležité. Když srovnáme ten nový systém s tím starým, kdy se hovořilo o tom mechanickém rozebrání, a když tady hovoříme o zranitelných skupinách, například eh, osobách s postiženími v tom novém systému, který je založen na chemických postupech či procesech, a když půjdeme tímto směrem, tak to bude znamenat, že budeme snižovat možnosti osob s postižením, aby byly zaměstnáváni v tomto sektoru. E, takže i dopad na zaměstnanost, dopad na sociální politiky, přijetí tohoto nového systému je něco, co je třeba vzít v potaz. Chci upozornit na to, pana Florence na tento rozměr a doufám, že se nám to částečně podaří vyřešit při práci na, tomto, na této složce. Ano, pan Florenc ještě vysvětlí, co ten zpětný sběr znamená. Provede nám definici. Pan Vittorio Prodi. Eh, děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji Karlo Hanicovi eh, za veškerou jeho práci. Eh, musím říci, že se cítím trošku nesvůj eh, tváří v tvář této směrnici a tomuto přeskumu směrnice. Další kolegové už o tom hovořili. Tato směrnice je teď eh, důkladně přeskoumána a má být předělána podle určitých kritérií. Směrnice se musí především eh, zaměřit na eh, zpětný, zpětné získávání materiálů a na zpětný odběr zařízení. Tady hovoříme o zařízení, eh, které jsou velice široce využívána, spotřebována a velice často se také obnovují. Směrnice dvojité VEEE, e e, tedy musí zajistit eh, zpětné získávání různých eh, eh, látek, surovin, které jsou velice důležité, mám na mysli třeba hliník, ocel a podobně a další materiály, které se v těchto zařízeních nacházejí. A jsou to navíc i vzácné kovy, které se nacházejí v obvodech Směrnice dvojité VEEE e e tedy musí být nástrojem, které, který nám umožní získat zpět všechno, co lze zpět získat a e, vyhnout se problémům s nedostatkem takových často vzácných materiálů, které v budoucnu budou asi ještě vzácnější. Potřebujeme je tedy zpět získávat, abychom se vyhnuli budoucím problémům. Když zde, zde hovoříme o všech částech zařízení, musíme si je představit tedy z hlediska konce životnosti a konce tedy životního cyklu. Je možné využít plastové hmoty, které se mohou použít eh, i v dalších oblastech. A to samozřejmě s přehlednutím a respektováním REACH. A tímto způsobem je třeba se na to dívat. Já eh, nevím, proč vlastně bychom měli eh, oddělovat tyto dvě směrnice ROS a WE musíme se naopak na ně dívat eh, v souhře, abychom se na konec životního cyklu těchto zařízení dívali eh, společně ze dvou různých úhlů pohledu a abychom využili materiály, které v těchto zařízeních eh, se nacházejí. Ostatně, kdybychom to nedělali, bylo by tady také, nebez, bylo by tady také nebezpečí toxicity. Eh, například dnes se prodávají eh, fotovoltaické panely s životností 25 let. V těchto panelech ale je eh, celá řada velice vzácných materiálů, které v každém případě vyžadují recyklaci, například kadmium. Kadmium dobře, můžete mi namítnout, že kadmia je relativně dost, ale eh, musíme využít eh, zde se nacházející kadmium. Také z hlediska REACH se zase díváme na toxicitu různých materiálů a všechno ostatní, kromě aspektu toxicity, se musí pak soustředit na recyklaci, na zpětné získávání těchto materiálů, e, protože v budoucnosti budeme stále více a více čelit e, situacím nedostatku e, těchto vzácných materiálů a proto se musíme již nyní připravit na budoucnost. Eh, no, to je velice napínavá otázka, jak bychom mohli spojit eh, roz a zdraví. Samozřejmě neměl by zde být žádný rozpor mezi tím, co je v jedné z těch směrnic e, s tím, co je v té druhé. Co se týče těch fotovoltaických panelů, tak tomu se ještě dostaneme. Tady musíme říci, že je zde celá řada jiných produktů, které mají životnost 25 e, let. To znamená, že to není jenom u fotovoltaických panelů, že mají životnost 25 let, to je dobré, to si samozřejmě přejeme, ale jsou stovky jiných produktů, které mají životnost 25 let, kde se musíme u směrnice rozpodívat na to, kde to je problematické a kde to problematické není. Takže ta debata ta jistě ještě proběhne. Děkuji a pak Oresto Rossi. Presidente, innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo con questo. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že plně souhlasím s tou možností, <clears throat> spojit obě směrnice ROUS a V v 2TV3E. E. A myslím si, jak to říkal pan Prady, že by to bylo žádoucí jak pro výrobce, tak i pro um, veřejnost, spotřebitele. Eh, ta směrnice, kterou dnes projednáváme, eh, eh, tady znovu přináší ty stejné obavy, které jsme měli již v minulosti. A totiž to, že veškerá odpovědnost kladená na výrobce, že to je chyba. V různých zemích jsou různé cesty, jak recyklovat elektrické a elektronické velký odpad, může to být částečně veřejn, cestou veřejného sektoru eh, nebo přes výrobce nebo předávání, tedy znovu užívání funkčních věcí. Ne vždy se na to musí podílet výrobci. Eh, jak můžeme jenom klást tuto odpovědnost jenom na výrobce, kteří uh, Eh, nemají sami tu eh, odpovědnost, povinnost recyklovat, Buď budeme mít eh, jasná pravidla, kdy vstoupí do hry mm, nějaká vstoupí do hry pravidlo, kdy každý, kdo bude likvidovat nějaký výrobek, má povinnost jej eh, recyklovat. A když to vše uvalíme na produce, na výrobce, tak to navýší ceny, protože ten podnikatel, ten výrobce musí eh, ty výrobní náklady, ty náklady s tím spojené získat zpět, takže se to odrazí v ceně těch spotřebičů. Eh, to je nemyslitelné. 65 jako cílové, eh, cílový, mm, cílové číslo toho mm, povinné recyklace či návratu nebo znovu odběru eh, zboží, to je nemyslitelné číslo, když si vezmeme, že, eh, že členské státy budou muset e, k tomu provádět veškerou osvětovou kampaň a e, e, v daném, v daném roce to budou nějakým způsobem motivovat finančně, tak třeba překročíme ten cíl, ale dlouhodobě bude to svým způsobem poškozující, takže musíme jinak k tomu přistupovat. Děkuji. Nemyslím si, že by to mělo být dražší u toho přístroje, když máme jako design. Já si myslím, že by to mělo být levnější, protože se zohledňují věci, které se dříve nezohledňovaly. A potom zde máme toho Dorose Kilosko Kakise. Děkuji, pane předsedo. Toto je velmi důležité téma. Děkuji panu kolegovi Florencovi za vynikající práci. Směrnice sama svou povahou je velmi obtížná. Proč je tak obtížná? Protože spotřebitel nemá žádnou motivaci vracet tento elektroodpad, který, eh, tedy ty věci, které již nepotřebuje, které má a likviduje. takže výrobci si stěžují a mají pravdu, když si stěžují, že eh, celá část, toho, celý ten systém funguje mimo jejich možnost zasáhnout, například ty nelegální exporty, hovořím vývozy, hovořím o těch eh, vývozech elektroodpadu mimo EU a prakticky to pak znamená, že v mnoha členských zemích nedosahujeme ten nastavený cíl a já osobně se domnívám, že e, se to nepodaří ani v budoucnosti dosáhnout toho cíle snažíme se změnit ducha té směrnice, snažíme se přenést část odpovědnosti na členské státy a snažíme se sejmout část té zátěže z výrobců. Eh, to eh, jistě uleví výrobcům, ale nevím, jestli je to dobré pro tu směrnici jako takovou. Nevím, jestli eh, členské státo, státy budou efektivnější, než byli dosud výrobci. Možná je třeba hledat třetí cestu, alternativní řešení, eh, kreativnější řešení, eh, více kreativity, než prokázala komise. Co se týče motivace spotřebitelů, eh, aby vraceli spotřebiče, kolegové hovořili i o situacích potom nedostatku některých spotřebičů ale chci hovořit také o distributorech, eh, tedy velkých distributorech. Ti mají možnost na pomoci zlepšit ty cíle, protože když jdou lidé k nějakému prodejci koupit si ten výrobek, tak asi už v té, této, v této situaci přemýšlejí, jak se zbaví té staré věci, eh, když eh, jsou doma a mají na spoustu jiných starostí kolem domácnosti, tak na to nemyslí jejich pohled či postoj je jiný. Velké prodejny, elektroprodejny by měly nést část té zátěže a odpovědnosti za sběr Eh, zejména těch malých eh, spotřebičů a mohly by přispět i ke změně myšlení spotřebitelů. Tolik k tomu. A nyní k tomu, jak motivovat spotřebitele. O tom budu hovořit až později a tam si myslím, že budeme muset přijít s něčím skutečně novým, aby se ta motivace zlepšila. Děkuji. Ja. Ehm, Dann bitte ich den Vertreter der Kommission. Eh, takže teď bych eh, požádal zástupce komise pana Klause Kvikla, aby se k tomu vyjádřil, než se na závěr vyjádří pan Karl Heinz, Heinz Florenz. Ja, eh, herzlichen Dank. Eh, děkuji za to, že mám slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane zpravodaji a vážení členové tohoto výbory, výboru. Eh, nejdříve bych chtěl poděkovat parlamentu za eh, tento, za, za, za váš zájem o tento návrh a chtěl bych poděkovat konkrétně a zvláště panu Zb zpravodaji za tento návrh zprávy, eh, který mi ve kterém my nacházíme, a musím to říci hned na začátku, mnoho schodných eh, myšlenek a míst. Všichni víme, že ta to směrnice 2TV3E je součástí udržitelné spotřeby eh, je zaměřena jak na výrobce, tak na spotřebitele. To tady zaznělo mnohokrát během odpoledne. A v neposlední řadě eh, směřuje k budování společnosti, která uvědoměle eh, recykluje materiály. Ale toto není jediný nástroj, který <clears throat> byl Mm, který se stal modelem pro eh, řešení i v jiných zemích mimo Evropské, eh, Evropskou unii. Měli bychom si být také vědomi toho, že ten problém elektro odpadu, který byl problémem Evropy a Spojených států amerických a dalších několika eh, zemí, že tento problém se objevuje i eh, eh, v těch zemích nově rostoucích ekonomik, rapidně rostoucích ekonomik. Jak všichni víme, cílem je zajistit co nejvyšší míru ochrany životního prostředí a všichni eh, s tímto souhlasí a všichni jsou stejného názoru jako komise, že je třeba se zaměřit na tři věci. Za, za prvé, způsob nakládání s elektro odpadem takový, který bude nejméně zatěžující pro životní prostředí a nejvíce obnoví zdroje. Za druhé eh, je potřeba co nejvíce elektroodpadu zhromáždit zpět, sbírat a zároveň monitorovat kam potom ten sebraný elektroodpad jde. Eh, byla zde obecně eh, vyjádřena, byla zde obecně vyjádřena podpora tomuto záměru komise. A třetí oblast je potřeba, abychom byli určitým Eh, příkladem, zejména v dnešní době, eh, příkladem, dosaže, eh, dosaže, příkladem takové ochrany životního prostředí a to, co nejekonomičtěji a nejúčinněji. Pan zpravodaj velmi jasně tyto tři oblasti přejímá ve své zprávě a e, z těch komentářů, které zde zazněly, opakuji to, co se e, řeklo již několikrát, ubíráme se, ubíráme se stejným směrem. E, chci zareagovat teď na některé ty konkrétní poznámky a návrhy a vysvětlit, proč jsme navrhli to, co jsme navrhli. Jednak uh, Um, rozsah působnosti, to za prvé. Um, myslíme si, že je tady celkem široká podpora otevřeného uh, rozsahu působnosti, že tato otevřenost uh, toho, uh, toho rozsahu působnosti, že se setkává s podporou, ale chci varovat proti příliš ne ambicioznímu, ale příliš rychlému kroku možná. Nikdo z nás nemáme jasnou představu nákladů a přínosů pro životní prostředí, které budou důsledkem tohoto přechodu na otevřený rozsah působnosti a proto váháme s podporou eh, eh, tohoto přechodu na otevřený rozsah působnosti, protože, jak říkám, nevíme přínosy a nevíme, neznáme náklady odpovědnost za sběr elektroodpadu. Kdo má vlastně nést odpovědnost za dosažení těch cílů? Komise a tady skutečně jenom vysvětluji, kde možná eh, něco, co eh, vám možná objasní, proč jsme postupovali takto. My jsme vzali zásadu, eh, <clears throat> logicky zásadu rozšířené odpovědnosti producenta, výrobce. To znamená, jakmile se ten produkt stane odpadem, tady stále pokračuje odpovědnost výrobce ale chápeme, že výrobce sám není schopen nést všechne, veškerou tuto zátěž a že je třeba, aby se podíleli na tom i další hráči. A my jsme tuto podporu dalších aktérů zmínili, eh, je to v článcích 5 a 7, které jasně vyjadřují tuto podpůrnou a i vůdčí úlohu členských zemích pro eh, směrem k těm výrobcům, pokud ta rozšířená odpovědnost výrobců se stane součástí tohoto předpisu. Hovoříme-li o tom, že Odpovědnost mají nést mm, výrobci za celý ten eh, řetězec toho sběre počínaje již u těch domácností. Jedna, eh, ta myšlenka, která zatím stála, vede vede, eh, vychází z toho, že výrobce platí za všechno, co se stane s tím odpadem poté, co se ten odpad dostane do toho sběrného místa. tady dochází k určitému úněku v eh, té fázi mezi domácností a tím eh, sběrným místem. Tady ztrácíme ten elektroodpad a my se snažíme uzavřít tuto mezeru, tento prostor aby vlastně i za tento prostor, za tento část toho řetězce od domácnosti k sběrnému místu, aby i za tuto část měl odpovědnost výrobce eh, finančně a to znamená, eh, že v tom okamžiku se stává ten odpad jeho odpovědností, odpovědností toho výrobce, kdy odchází z té domácnosti. A toto je řešení, E, řešení není řešení, které by sedělo všem, proto tady nemáme právně závazný text, ale je to doporučení, které e, směřuje k tomu, jak vyřešit ten e, prostor, kde dochází k úniku elektroodpadu. Registrace a vykazování, které jsou klíčové body, které souvisejí s administrativní zátěží uvalovanou touto směrnicí. To, co navrhuje pan zpravodaj, eh, je v souladu s návrhy komise například vyhnout se nákladům spojených s zřizováním poboček ve všech 27 členských zemích. To je právě možnost, jak e, nenavyšovat tu administrativní zátěž, zjednodušení tě registrace a to cestou elektronickou. To všechno jsou věci, které směřují e, stejnou, které do stejnou cestou a principiálně je to, co jsme měli na mysli i my. Viditelný správný poplatek, to zmiňovala celá řada z vás ehm, opakovaně, je to věc sporná. Proč má komise za to a proč navrhla zachování tohoto viditelného poplatku? My chceme, aby naše ekonomika se stala zelenější, chceme přejít z té pouhé spotřeby na udržitelnou spotřebu a shoda panuje v tom, že cílem udržitelné spotřeby že součástí udržitelné spotřeby je informovaný spotři, spotřebitel. Spotřebitel, který dělá vědomé a informované rozhodnutí v okamžiku nákupu. A proto jsme chtěli uh, mít ten viditelný poplatek. Když já půjdu do obchodu a je mi, má, zaplatím 50 euro za uh, kávovar, já jako spotřebitel zaplatím-li budu docela rád, když budu vědět, že 45, pro, 45 eh, eh, euro je za, tu samotný, za ten samotný eh, kávovar a 5 na recyklaci. A nebo mě bude zajímat, že to je třeba 35 euro a 15 euro ten poměr a budu vědět, že vlastně ten, ten spotřebič, který kupuju, možná není až tedy ten z těch nejlépe navržených nebo nejlépe konstruovaných. Takže ta, ten poměr té části ceny je něco, co by si eh, spotřebitel rád přečetl a proto chceme zachovat vidit, vidit, viditelný poplatek a pan zpravodaj říká, že když to bude eh, jedna rázová částka, stejná částka pro všechny, že to nebude eh, totéž, ale eh, chtěl bych, aby nějaký, chtěli bychom, aby nějakým způsobem ta, vidíte, ta částka byla spotřebiteli sdělena. Nastavení cílů pro ten odběr elektroodpadu to z mnoho z vás říkalo, a je to validní eh, bod, například co se ty e, ty chladicích zařízení a mrazicích zařízení, které obsahu, která obsahují určité e, e, škodlivé chemické látky jako rtuť, že tady jsou jiné ty cíly a když budeme ty cíle revidovat, tak jak je to vlastně příhodné v současné době, měli bychom se podívat také na ty rtuťové lampy a pozměňovat tyto cíle, ale žádal bych, protože chceme provést eh, skutečně dobrou analýzu nákladů a přínosu, abychom eh, nastavili ty cíle správně na úplném začátku. The point put forward by the rapporteur. A dále Další práce eh, o harmonizovaných standardech pro eh, recyklaci a odběr, určitě s tím naprosto souhlasíme. A eh, určitou práci tímto směrem jsme už udělali, to je v příloze dvě staré směrnice a také je to v příloze jedna nového návrhu a já mohu tady říci, že komise je otevřená přemýšlet tímto směrem, udělat ještě více, eh, protože eh, skutečně rovné podmínky pro všechny, to je velice důležitý aspekt této směrnice. Dále zpravodaj přednesl eh, novou myšlenku, kterou my jsme do našeho návrhu nezařadili, a to je další cíl, pokud jde o sběr. My jsme to stanovili na 45 komise pravděpodobně by nesouhlasila tedy s tím snížením 65% cíle a nějaký prozatímní cíl. To, to zní velmi lákavě, to zní velmi přijatelně. A já bych tady také řekl, že komise je připravena dále diskutovat a posuzovat tuto myšlenku prozatímního cíle. Další otázka zprůměrnit výpočty na tři roky, nikoli na dva roky. My jsme opět velice otevřeni diskutování e, takové e, věci. Dále zjednodušení kategorií z současných deseti kategorií na pět kategorií. Jestliže je to možné, aniž bychom snížili e, ochranu životního prostředí a snížili naše emise, naše ambice, pak bychom opět byli ochotni s otevřeným Eh, duchem tuto věc eh, diskutovat. Já jsem také zaznamenal návrhy zpravodaje klasifikovat eh, všechny, všechna zařízení dvoje, dvojího účelu B2B a B2C. My souhlasíme, že to je taková šedá zóna, která potřebuje lepší definici a v našem návrhu jsme navrhli postupovat zde procesem komitologie. Já Eh, chci zopakovat, proč jsme to tak udělali, protože si myslím, že tady asi bude velice složitá odborná diskuse o tom, co je dvojí užití. Eh, můžeme tady provést řadu revizí, než takové definice skutečně eh, přesně uhodí hřebíček na hlavičku a to právě komitologie by umožnila tuto dlouhou věc jak si zpracovat. Komise by v žádném případě nebyla proti tomu, kdyby eh, zákonodárce tady si chtěl stanovit určité eh, cíle pro tu komitologii a říct nám, kterým směrem máme pracovat. So, okay. Äh, takže já si myslím, že jste velmi dobře eh, odpověděl. Děkuji, to byly velice důležité body. Je samozřejmě zajímavé, když posloucháme ten překlad, takže my máme eh, něco, co je i v tom překladu visible fee a average eh, a tak dále, takže potom někdo třeba si neumí představit, co to vlastně je, takže možná by se to mělo přeložit do všech jazyků, protože tady se spousta věcí objevovala v angličtině. My tady máme tři pracovní jazyky v komisi a je pěkné, že všichni hovoří anglicky. Takže pan Spra zpravodaj má slovo, protože pan Peterle už je tady a máme tady samozřejmě důležité téma boje a prevence rakoviny, takže to budeme probírat na závěr dnes. Takže milý pane kolego Florenci, nyní jste si toho hodně vyslechla, nyní si vyslechneme několik chytrých odpovědí. Nevím, jestli se mi to podaří, ale nejdříve bych chtěl poděkovat všem kolegům. Já jsem se poučil a chtěl bych poděkovat také panu Kirkla, který velice kooperativně spolupracoval i se svým štábem spolupracovníků, eh, takže někteří kolegové četli v mé zprávě něco, co jsem tam vůbec nenapsal, takže s tím já se nebudu zdržovat. Já jsem tady neříkal, že máme eh, přání mít měsíčně nějaké zprávy, takže nebo že já jsem spíše proto, abychom ty zprávy zredukovali a ne abychom jich měli více. Takže pak tady bylo ještě několik věcí, které jsem také nenavrhnul, takže dovolte mi, abych velice spontánně začal u těch fotovoltaických zařízení ty foto, fotovoltaická zařízení a tento průmysl v Evropě, včetně am, také amerických podniků, tak oni navrhli takovou určitou dobrovolnou dohodu a já jsem řekl, že s takovouto dohodou budu spokojen pouze tehdy, pokud to bude eh, notifikovatelné a bude v tom textu napsáno, že komise po třech letech má překontrolovat, zdali ty cíle byly dosaženy a pokud nebudou dosaženy, tak eh, bude ta směrnice přepracována. Takže to je velice dobrý nástroj. Máme samozřejmě také špatné zkušenosti s takovýmito dohodami, ale můžeme se obrátit k lepšímu a já si myslím, že to by mohl být dobrý výchozí bod. Ehm, vůbec nesouhlasím s tou starostí, že nedosáhneme těch 65%. My jich nedosáhneme, jak tedy řekl kolega z Itálie, pokud budeme pokračovat tak jako do posud. Takže jde o to, abychom uzavírali určité mezery, které se vyskytují a kolegyně ze Spojeného království z konzervativní fakulty říkala, že občané jsou ponecháni o samotě, že to nechápou. Ano, v Anglii tomu tak je, protože politické orgány nic nepřipravili, vůbec nic a potom není ten občan schopen eh, to eh, provádět. Takže když, když vezmeme jenom polovinu toho, co bylo v té první směrnici a když to implementujeme tak, jak to udělalo Rakousko nebo Dánsko, skandinávské země, tak bychom byli o eh, velký kus dále a neměli bychom 40%, řekněme, nejbrž 45 nebo 50%. To znamená těch 65% toho dosáhneme ten referenční rok eh, jsem prodloužil, ten referenční, eh, to referenční období, abychom tedy měli větší kontinuitu, takže já si myslím, že takto bychom to měli udělat. A potom ještě jedno upozornění, eh, že Eh, někde tam máme to eh, třídění mechanické a chemické. To samozřejmě neuděláme z toho důvodu, protože velice dobře vím, že jsou tady charitativní organizace, které používají nebo eh, poskytují lidem práci, kde mohou eh, si rozumně vydělat, to bychom nechtěli odstranit, takže my o tom také nic nepíšeme v té směrnici a kdyby to eh, nějakým jiným změním mělo takto dopadnout, tak to já bych byl samozřejmě první, kdo by se proti tomu postavil. A potom je zde další otázka, zdali bychom měli více začlenit obchod. Eh, obchod to je samozřejmě velice důležitý bod i z mého hlediska a já jsem požadoval jedna ku jedné, to znamená, znamená, kdo si koupí jeden eh, televizor, tak jeden by měl vrátit samozřejmě, ale můžete vrátit i více. Ale máme takovou situaci, že je velice mnoho malých obchodníků v malých vesnicích, kteří jsou někde mezi nějakými domy a nemají velkou kapacitu na to, aby mohli vedle 30 nových televizorů tam mít třeba 50 starých eh, vrácených televizorů, takže dobrovolně ano, ale eh, povinně to bych nechtěl, protože já nechci, aby ty obchody zmizely z těch vesnic a malí a střední podnikatelé by tady neměli být takto vyháněni, takže eh, pokud budete chtít, tak to tam můžete mít a pokud nebudete chtít, tak to můžete nechat být. A potom je zde otázka eh, standardů. Tady jsem velice vděčný za to, že tady bylo upozorněno na to výslovně, že eh, nemáme dostatečné standardy a že ty standardy jsou eh, popsány sice ve směrnicích, ale je zde celá řada mezer, které budeme muset ještě vyplnit. Členské země musí být nuceny k tomu, aby u těch firm a na těch sběrných místech, eh, tam, kde se ta čísla sčítají, tak musí zjistit, kolik ta firma A a B skutečně eh, se sbírala a recyklovala a kde skutečně můžeme ještě překontrolovat, že tam se vyskytují ty mezery. Pokud ovšem ta kontrola nebude, tak samozřejmě toto nezvládneme příliš eh, rychle. Potom mi dovolte ještě říci něco k otázce se eh, toho hlášení. Pokud se to nebude lépe hlásit, tak se můžeme celé té směrnice vzdát. To je A a O celé té směrnice. Členská země jenom tehdy může potom říci, tam a tam máme slabá místa. Takže to bylo správně zmíněno. Potom můj kolega z mé politické frakce hovořil o pobítkách, takže já jsem ten, kdo eh, si myslí, že, eh, poslední, kdo si myslí, že by ten systém těch pobídek byl dobrý. My jsme o tom diskutovali už asi 20 let. Tady se hovořilo o nějakých zárukách. To byl takový socialistický nástroj, to jsme odmítli. Eh, a eh, když chceme mít nějaké jiné pobídky, než takové, které by se týkaly peněženek občanů a podniků, tak potom jsem eh, první eh, z těch, eh, kdo si myslí, že bychom o tom mohli hovořit. Pokud budete mít nějaký dobrý návrh, tak to je samozřejmě vítané, protože tady jsou ještě jiní, kteří by chtěli referovat, tak skončím a individuálně jsem vám samozřejmě rád k dispozici, protože nemohu tady všechno zodpovědět. Děkuji. Ano, děkuji Karlu Heinzi Florencovi. Eh, to mi je velice důležitá eh, zpráva pro strategii EU v oblasti životního prostředí. My jsme to synchronizovali se zprávou ROS. Eh, Konec podávání eh, pozměňovacích návrhů je 9. březen 18 hodin, ten elektronický systém. Eh, teď se dostáváme k bodu 22 eh, opatření pro boj proti rakovině, to znamená ten program Evropského partnerství proti rakovině. My tady máme pana Aloise Peterle jako zpravodaje. Alois Peterle je také koordinátorem skupiny, kterou máme zde v parlamentu k tomuto tématu. Eh, takže my jsme byli eh, společně ve Volve na akci, která byla společně s lékaři a organizacemi pacientů, takže já tady hovořím trochu déle, abych se v sále uklidnilo, aby mohla Aleš Peterle začít a to se jistě podaří za minutku, za dvě. Eh, takže všichni Eh, kdo se zajímali o elektroniku, opustte místnost a všichni, kdo se zajímají o rakovinu a její prevenci, zůstaňte prosím zde. Eh, takže Alois Peterle má slovo. Predsednik, upam, da tisti, ki odhajajo, da so vsi zelo eh, já tedy doufám, že všichni ti, co odcházejí ze sálu, jsou zdraví a zdravými také zůstanou. Tento návrh zprávy se týká, tento návrh stávy se týká velké výzvy. Miliony eh, občanů eh, naráží na tuto velkou výzvu. VHO před několika eh, lety již předpovídalo skutečnou epidemii nádorových onemocnění a upozornilo, že vlastně půjde o jakousi epidemii. Eh, rakovina se netýká pouze starších lidí, postihuje také mladé lidi a dokonce i děti. A i když eh, o tom víme stále více a více, i když eh, zdravotní péče je lépe a lépe organizována, přesto se neustále zvyšuje počet onemocnění. Velmi brzy se rakovina stane vlastně hlavní příčinou onemocnění i úmrtí v EU. Vážení kolegové, jsme teď na začátku nového parlamentního volebního období a také jsme získali pro Evropský parlament nové pravomoci. E, také komise byla nově jmenována v novém složení a e, také e, předseda Evropské rady byl jmenován. Již dříve jsme schvalovali různá usnesení, různé akce, které apelovaly na komisi i na radu, aby eh, bojovali odvážněji, dynamičtěji proti nádorovým onemocněním a aby také na nejvyšší úrovni sledovali tuto velkou eh, výzvu. Také jsme vytvořili eh, skupinu MEP proti rakovině. A na začátku tohoto volebního období bychom eh, měli požadovat, eh, aby byly eh, schváleny závazné, závazná ustanovení. Během slovinského předsednictví jsme se této věci také věnovali a nyní se můžeme opět zaměřit na boj Evropského parlamentu proti eh, rakovině. A já teď přejdu do angličtiny a budu prezentovat závěry eh, závazek eh, Evropského společenství je zaměřen na iniciativy a skutečné akce, které podporují zdraví a znamenají prevenci eh, pro nemocí, ovlivňují zdravý životní eh, styl, eh, například tělesnou činnost, a snižování nejrůznějších typů, například nedostatečná konzumace ovoce zeleniny, kouření a pod alkohol a podobně. Také se zaměřuje na bezpečnost potravin, abychom na minimum snížili rizika nádorových onemocnění. Za druhé připomíná Eh, doporučení rady, které se týká screeningu nádorových eh, onemocnění, která vyzývají členské státy, aby prováděly eh, screening nejvýznamnějších typů rakoviny, například rakoviny prsu, děložního čípku a podobně. A teď přejdu zpět ke své mateřštině, slovinštině. Eh, pokud jde o komisi, chtěl bych říci, že zaměřila svou eh, akci eh, na závěry rady a na doporučení schválená parlamentem. Komise se tedy domnívá, že třetina případů rakoviny by mohla být prevencí eh, odstraněna, když bude probíhat náležitá osvětová kampaň. Komise eh, navrhuje eh, multisektorový přístup k těmto aspektům zahrnujícím všechny partnery. Evropská komise také nabízí technickou podporu pro všechny zúčastněné strany. A co můžeme ještě říct o evropském partnerství? Tady komise bez zespodu bude chtít také k tomu ještě dodat celou řadu dalších věcí i podrobností. Pro nás je důležité, že už Eh, jsme přímo v readru eh, celé eh, této akce a můžeme dosáhnout mnohem více. Já jsem velice rád, že Evropská komise stanovuje velice ambiciozní cíl v tomto partnerství, to je snížit o 15 počet nových případů rakoviny k roku 2010. V dalším desetiletém období 1,5 celá by mělo představovat každoroční snížení. To také ukazuje strategický přístup EU e, k této věci e, v období až do roku 2014. My e, požadujeme zdraví pro všechny a požadujeme také zdravotní dimenzi ve všech politikách. Cílem je prevence rakoviny. Základním účelem této zprávy je vyvinout společné úsilí členských států i evropských institucí a na základě principu subsidiarity dosáhnout eh, větší účinnosti prevence, abychom mohli snížit počet eh, pacientů, u nich se nově diagnostikuje rakovina. A eh, přitom vlastně pouze 3 rozpočtu zdravotnictví se věnuje prevenci. V jedné třetině eh, článků pouze hovoříme o prevenci. Další aspekt, který zdůrazňujeme, je nerovnost. Hovoříme eh, o nerovnostech mezi Západem a Východem, eh, také z hlediska vyhlídek na přežití pro pacienty. Největší Eh, rozdíly jsou včas, ve včasném eh, diagnostikování eh, rakoviny a pak také v rehabilitaci pacientů. A to nehovořím ani o rozdílech v monitorování a ve statistice údajů týkajících se rakoviny. Občané EU velmi těžko mohou přijmout takovéto rozdíly Ehm, rozdíly v tom, v jak se v různých zemích přistupuje k baji proti rakovině. Eh, podle Lisabonské smlouvy EU má možnost přijmout podpůrná opatření. Dobře organizovaný přístup této oblasti je nesmírně důležitý, chceme-li úspěšně bojovat proti rakovině. Nemohu si uh, uh, představit výměnu dobrých postupů bez společné interakce všech evropských institucí. A třetí velice důležitý princip je partnerství. Můžeme dosáhnout cílů, když horizontálně i vertikálně propojíme všechny naše možnosti. Boj proti eh, rakovině je věcí, která musí být neustále na agendě všech institucí. Důležité je, aby výzkumné eh, projekty, ale také finanční prostředky byly věnovány boji proti rakovině, abychom využili všeho, co je k dispozici Eh, ve všech členských státech. Zpráva také jasně zdůrazňuje, že díky zdravému životnímu stylu, což se týká také eh, osobní volby a osobní odpovědnosti ze strany jednotlivců, můžeme ovlivnit eh, náš zdravotní stav. A také vítáme to, že ministerstva zdravotnictví v členských státech nyní vytvářejí oddělení pro, živo- pro zdravý životní styl. Vážení kolegové, prožíváme hospodářskou krizi. A to dopadá také na zdravotní systémy. I přímo zde, eh, v této budově, vidíme, že eh, jsou organizované skupiny eh, které bojují proti konkrétním typům rakoviny a e, také získávají e, vyšší finanční prostředky pro výzkum e, konkrétních typů rakoviny, protože rakovina je hrozba, která se může v budoucnu stále ještě zvyšovat partnerství, tak jak to navrhuje Evropská komise, je bez zesporu velice důležitým rámcem a musíme to přivítat, podporovat. Mělo by to být co nejšířeji aplikováno a to co nejdříve, protože jde o akci, která musí eh, umožnit i Evropskému parlamentu, aby sehrál svou úlohu. Je velice důležité, abychom monitorovali efektivitu eh, těchto akcí. S tím se již počítá v samotném partnerství. Boj proti nádorovým onemocněním se soustředěním se na prevenci vyžaduje velkou politickou pozornost. To eh, musí podporovat nejen ministerstva eh, zdravotnictví, ale také národní eh, parlamenty a také regionální orgány partnerství, které již zaangažovalo občanskou společnost, ale také média, průmyslové podniky, výzkumníky. To všechno by mělo se týkat jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Jak jsem řekl, Lisabonská strategie pro lepší konkurenceschopnost nebude úspěšná, jestliže nebudeme mít zdravé obyvatelstvo, zdravé pracovníky. Na závěr bych chtěl poděkovat sekretariátu a také svým kolegům, kteří věnovali velké množství svého času a úsilí této kauze a chci poděkovat všem za iniciativy, které jsem se maximálně snažil do návrhu zprávy zařadit a které jsem dostal od občanské společnosti. Evropští občané ať už nemocní nebo zdraví, musí mít možnost říci, že jsme svou úlohu splnili. Děkuji vám za pozornost a těším se na další spolupráci. Ja, vielen Dank, äh, Alois Peter. Ano, mnohokrát děkuji Aloisovi Peterlemu eh, za velké angažmá, to je dobré, hlásí se zde hodně lidí o slovo, paní Lukaševská. Děkuji bardzo. E, panie Przewodniczący, Já Děkuji za slovo, pane předsedo. Chci souhlasit s panem zpravodajem, že to je, je skutečně, ta prevence rakoviny je skutečně velkou výzvou, velkým úkolem a bohužel nemáme dostatek času na diskusi. Přečetla jsem si zprávu se eh, se zájmem a skutečně souhlasím s tím, že tady je velký rozdíl mezi západní a východní Evropou. Já sama jsem eh, z Polska máme celostátní program boje proti rakovině eh, prsu, ale tento program nefunguje, nemá, není účinný. Chtěla bych zjistit, proč. Zdá se mi, že eh, program ani peníze ne, nejsou schopny změnit ty špatné, eh, špatné statistické údaje, když ženy nejsou ochotny procházet tím screeningem, chodit eh, k lékařům. Někdy by chtěli projít screeningem, kontrolou, ale trvá to dlouho, než se mohou zaregistrovat a dostat se ke specialistu testovi. Takže mm, někdy zde chybí mediální kampaň, která by podpořila prevenci, ochranu, předcházení eh, těmto věcem. V sousedních eh, zemích máme velk, vynikající výsledky, co se týče snižování nemocnosti a úmrtnosti a hned vedle ve sousedním státě se to vůbec nedaří a máme tu každodenní dramata žen, která umí, které umírají eh, a mě by zajímalo zjistit a, a po pochopit důvody těchto rozdílů, tak abychom se mohli lépe v Polsku na eh, eh, tímto zabývat. Vy ve zprávě podporujete a propagujete eh, očkování a screening, ale nezmiňujete cenu té, toho očkování, zejména ve východních, východoevropských zemích. Tam zaplatíte 300 až 400 euro za to očkování a mnoho rodin si to nemůže dovolit pro své dcery, nemohou, nemají na to peníze, znají ta rizika, ale je to pro ně příš, příliš drahé. Takže mediální kampaň by se měla zaměřit na mladou generaci, a nejlepší by bylo zajistit aby již mladé dívky procházely kontrolou prsu, aby chodili pravidelně k lékaři a tak dále. Děkuji a gratuluji vám ke zprávě. Dankeschön, Dagmar von Berend. Děkuji, Dagmar von Berendt. Děkuji, pane předsedo. To je téma, u kterého se hodně z nás musí snažit eh, k tomu přistupovat s málo emocemi, takže já bych nejdříve chtěla poděkovat zpravodaji za velice dobrou zprávu, ale také si myslím, že bychom mohli být úspěšnější, pokud eh, bychom se eh, soustředili Eh, není v tom nic špatného. Samozřejmě každé slovo je správné. Pan Peterle je eh, s odborníkem, v každém ohledu ví, o čem píše, ale pokud chceme být slyšeni u komise a rady, pak si myslím, že by bylo lepší, kdybychom se trochu omezili, abychom neměli třeba 30 požadavků, ale aby ty požadavky, které máme, aby byly velice konkrétní. Jak by to mělo vypadat? Pan Petrle eh, poukázal na to, kolik procent eh, rozpočtu na zdraví eh, v členských zemích se vynakládá na prevenci já e, mám e, trochu jiný přístup. Samozřejmě důležitá je osvěta u mladých lidí, to je bezesporu, ale velká část toho, co zde musíme udělat, e, je to, že musíme mít jasné požadavky na členské státy, takže já to vidím tak, jako v Polsku, že tam je národní plán boje proti rakovině, ale je tam jenom jedna nemocnice, která rozumně může ošetřovat ženy s touto chorobou. Takže eh, ženy. Eh, Ehm, někde i nevědí, že mamografie je nejlepší eh, postup prevence a že ultrazvuk s tím musí být eh, v souladu. Takže pokud to nevědí, tak to není v pořádku. A pak tady máme členské země, které jsou dále v Evropské unii, jako Spojené království. Tam jsou ženy, které eh, jsou vyzývány každé dva, tři, čtyři roky jít na screening a potom se vypravit na mamografii. Takže tady máme určité rizikové skupiny skupiny žen a e, to je tedy skandální, takže pokud to není nutné, aby ženy s rizikovými faktory e, vždycky e, se nechali vyšetřit ultrazvukem, tak to mě samozřejmě zaráží. My máme v Evropské unii země, kde ta situace je lepší, země, kde je horší. Co je tedy lepší? Lepší není to, že se vydává více peněz. To je samozřejmě vždycky hezčí, ale lepší je, když je správná praxe. Pan Peterle to samozřejmě oprávněně řekl. Samozřejmě správné je, že se používá správná praxe, ale není to ve všech zemích Evropské unie. Také v mé zemi eh, samozřejmě eh, eh, nemocnice ve Flensburku nemá stejný stupeň péče jako Caritas v Berlíně, takže mělo by se vyměňovat poznatky o nejlepší praxi, ale není to tak a není to také závazné. Takže takže pan Peterle říkal, že zde máme velkou nerovnost mezi východem a západem a že to nemůžeme akceptovat. Má pravdu, ale také ve zbytku Evropské unie je také nerovnost, kterou nemůžeme akceptovat. A co tedy můžeme udělat? Samozřejmě já k tomu přistupuji tak, že musíme něco udělat. Takže ty požadavky, které jsou tady napsané, jsou všechny správné, ale já eh, uvažuji o tom, eh, že něco rozhodneme tady ve výboru a v plénu a co se změní. Samozřejmě řekněte, že něco se změní, takže já bych to ráda viděla tak, že bychom vlastně měli určitou diferenciaci podle bloků. Měli bychom mít blok, kde by popisoval, co je správné a potom blok, který by říkal, co je potřeba. To znamená, že ve všech rámcových programech musí být určité závazné věci k prostředkům, které se mají vynakládat na včasné vyhledávání, potom krevní markery, potom vyhledávání dispozicí, tak jak to tam pan Peterle popsal. To znamená, že například členské státy otevřeně musí udávat, eh, kolik ze svého eh, rozpočtu vydávají za A na včasnou prevenci rakoviny a eh, samozřejmě k tomu také patří včasná informace. Nejenom to, že se žena dostaví na mamografii nebo že je zde vyšetření na rakovinu prostaty nebo tlustého střeva. To znamená nejenom to, že se zkoumá krev ve stolici, nebož je důležité také informovat lidi, že toto mají udělat. To k tomu také patří. A sice eh, v každé venkovské oblasti, někde na jihu Bavorska nebo v Portugalsku nebo v Polsku. A to by členské státy měly říci. Já bych si to každý rok chtěla přečíst. A to partnerství, které zmínil pan Peterle, to je pěkné, to se plánuje do roku 2015, teď jsme v roce 2010 a nestalo se toho až tak mnoho. Já jsem si tedy nevšimla, že by členské státy eh, přijímaly eh, nějaké závazky, takže já bych ráda měla celou řadu požadavků na členské země a komise, aby ty požadavky předala radě dále. To znamená, kolik peněz se vydá a jak se budou podporovat správné praxe. Vzpomeňme si na to, když jsme měli eh, pravidla pro zdravotní prevenci přeshraniční, jak se tady hovořilo o správné praxi. Takže my jsme najednou nebyli až tak nadšení, ale to budeme muset být, musíme Eh, eh, o tom přemýšlet. Když jsem byla nemocná, tak jsem nevěděla, že v Itálii jsou jiné možnosti operací nebo terapií. To já jsem vůbec nevěděla. A myslím si, že jsem nadstandardně informovaná, takže musíme konstatovat, že to je známo a je naším úkolem to formulovat. To je tedy důležitá část a já bych ráda pomohla k tomu, abychom měli část s konkrétními požadavky, kde bychom mohli po roce kontrolovat, co se vlastně stalo. Děkuji, Frederik Ritz. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se eh, hovořím jménem paní Paranova, eh, protože za liberální skupinu je stínovou zpravodajkou a nemůže tady dnes odpoledne být, čili já vlastně předkládám panu Peterlovi zpravodaji její poznámky. Především samozřejmě mu děkuji a blahopřeji mu této, tomuto návrhu zprávy, která pokrývá opravdu klíčové body pro eh, efektivní boj proti rakovině. Klade důraz na prevenci a na informovanost, to je velice důležité, to také s tím paní Paranova zcela eh, souhlasí, to je zásadně důležité. Dále screening, eh, včasná diagnóza, to je také velice důležitá, protože čím časnější je diagnóza a další péče, tak samozřejmě tím větší je šance na přežití. Dále je zde zdůrazněno, řečeno, že ve sdělení komise eh, na, které, na kterou reaguje prohlášení parlamentu, je důležité zdůraznění eh, partnerství. Partnerství, to je to důležité slovo, které je zdůrazněno. A musíme udělat vše pro to, aby to fungovalo více než pouze jako slogan, aby to, aby to fungovalo eh, ve skutečnosti. Dobré fungování je zásadně důležité. Zvláštní zmínku si zaslouží strategie eh, boje proti rakovině v Evropě. Eh, to je také velice užitečné. A zpráva, která hodnotí eh, screening rakoviny, přináší celou řadu poučení, celou řadu informací o tom, co dobře fungovalo a co možná fungovalo trochu méně dobře v jednotlivých členských státech a možná i dokonce, co vůbec nefungovalo. A to by mohlo obohatit evropskou strategii boje proti rakovině a také roadmap tohoto partnerství, o kterém hovoříme. A několik dodatků, které paní Parvanová chce ještě přednést konkrétně eh, nutnost eh, podpořit spolupráci v oblasti výzkumu, to je také jasné, a dále eh, v oblasti přístupu k léčení přístupu k eh, diagnózám a podobně, eh, také z hlediska nerovností je nutno zdůraznit. Dobré fungování různých eh, zdravotnických systémů v EU a také budoucí výzvy, jako konkrétně stárnutí obyvatelstva. To všechno tedy vám chtěla říci Antonia a já bych se prosím za sebe chtěla ještě přihlásit jednou do další diskusy. Děkuji. Potom bych doporučoval, abyste hned eh, pokračovala já budu pokračovat hned a budu se snažit o stručnost, protože vidím, že čas letí. Chtěla bych reagovat na to, co bylo řečeno eh, ze strany zpravodaje, ale také dalších. A není to poprvé, co to tady zaznívá. Eh, mnoho z nás, eh, když se hovoří o zdravotnictví v Evropě, chceme prokázat, že Evropa z hlediska zdraví existuje a že pokračuje dál. Samozřejmě je tady paradox, co chceme a co můžeme ne. Prosím, neříkejme už doporučuje, navrhuje dobré postupy a podobně, ale podobně jako zpravodaje, já chci hovořit spíše o takových slovách, jako je požadavek, povinně, vyžadovat a tak dále. A to si myslíme. Eh, prostě na jedné straně je tady naše vůle, na druhé straně, co se realizuje. Eh, tento paradox musíme nějak eh, vyřešit. Jsou tady čísla, čísla jsou nesmlouvavá. Spravodaj hovořil o WHO, VHO, která dokonce hovoří o epidemii, či dokonce pandemii. A Eh, dokonce rakovina eh, brzy nahradí kardiovaskulární eh, problémy jakožto první příčinu nemocnosti a úmrtnosti. Já ještě i mám reakce ke komisi, jenom tedy poznámka, abych to řekla rychle. Důležité je v tomto partnerství říci o tom, jak to bude nejlépe fungovat. A to je zásadní otázka ve zprávě, ve stanovisku eh, z výboru ITRE. Ano, je dobře, hovořme o spolupráci, o dobrých postupech, eh, ale důležité a zásadní je říci si, jak bude toto partnerství fungovat. Já jsem také velice ráda, že je tady bod 11, eh, usnesení zpravodaje, a to je prevence. Eh, bylo uvedeno číslo, až třetina případů rakoviny by nemusela vzniknout, když by existoval živý zdravotní eh, styl, dobré stravování. Prosím, zaměřme se více tímto směrem. Životní styl, výživa. Až jedna třetina onemocnění by nevznikla. To je velice velice důležité. A ještě trošku dále, bodu 16. Já jsem v roce 2003 byla spravodajkou pro eh, vazbu mezi zdravím a životním prostředím. To je velmi důležitá vazba i dnes a já samozřejmě plně souhlasím s tím, že se v bodě 16 hovoří o tom, jaké jsou eh, environmentální příčiny rakoviny. Celá ta, celý ten koktejl látek, kterým jsme vystaveni, eh, také bych o tom ráda hovořila déle, ale nemám tu možnost. Bod 15. Eh, včasné screening, prevence. To je velice důležité podle mého názoru, to jsem velmi ráda, že to tam eh, funguje, včetně biomarkerů v bodě 15. To je technika, eh, která, jak ukazují kontakty s lékaři, která skutečně je velice slibná do budoucna. Na to musí EU e klást velice jasný důraz. Eh, nikdy to nebude dostatečně zdůrazněno, že nejlepší terapie je prevence a včasné, včasná diagnóza. Merci beaucoup. Eh, Karin Kalbach. Děkuji, Karin Kalbach. Takže já mohu plynule navázat na svoji předřečnici. Na jedné straně eh, s tím mám trochu problém a na druhé straně se mi líbí návrh paní Dagmar Rodberens, eh, abychom to zkomprimovali a samozřejmě na druhé straně nás velice láká jít trochu do hlouby. Já bych měla takovou eh, potřebu jít do hloubky, ale myslím si, že přístup paní Dagmary je dobrý. Takže co se týče výzkumu, víme, že rakovina není podmíněna jenom geneticky, ale už jsme to tady dnes také slyšeli, jsou to vnější vlivy a já si myslím, že bychom si měli dovolit jako vizi ten luxus, tak jak jsme to měli u mainstreamingu u genderu, abychom tedy měli mainstreaming, který se bude týkat eh, tohoto zdraví, abychom eh, tedy věděli, že tlak na pracovišti, v pracovní podmínky, tak, eh, že to také působí, takže nejenom měřitelné věci, ale také stres patří k tomu, co vyvolává rakovinu. Já si myslím, že to je přístup, který by se do toho hodil hodil, že to je taková vize pro budoucnost, že bychom všechny svoje zákonodárné snahy směřovali k tomu, abychom se soustředili na to, jaký to bude mít vliv na zdraví těch, jichž se to bude týkat. A potom další bod 28. Tady máme letos eh, rok proti chudobě. Vím, že chudoba dělá lidi nemocnými. Víme, že lidé, kteří mají nižší vzdělání a nižší příjmy, takže tam podíl nemocných je vyšší, protože tito lidé nemají přístup k těm vědomostem a na druhé straně také nemají peníze, pokud mají ty vědomosti, takže já si myslím, že bychom tady měli zdůraznit jeden bod a sice v komunikaci bychom měli cíleně se obracet na ty skupiny eh, v takovém jazyce a v takových obrazech, kterým rozumějí, protože oni by měli rozumět všem opatřením, jak v prevenci, tak i v terapii, aby eh, skutečně i ty vrstvy s nižším vzděláním a nižšími příjmy měly přístup k těmto výkonům a službám. Děkuji. Děkuji. Eh, takže pan Peterle se potom chopí slova, ale nyní předám eh, slovo komisi. <clears throat> Děkuji, já vím, že máme jenom pár minut, takže budu velmi stručný. Já eh, nemusím říkat příliš mnoho, protože pan zpravodaj předložil zprávu, návrh zprávu, zprávy, kterou komise vítá a jsme velmi vděční, velmi Eh, vám, pane předsedo, i panu Peterlemu eh, za podporu, kterou jste ehm, osobně poskytli a jménem parlamentu partnerství proti eh, rakovině. Já chci při, přidat některé aktuální informace. Bylo zde řečeno, že se nic nezměnilo od loňského roku, ale změnilo. Měli jsme mm, reakci, velkou reakci na výzvu k tomu partnerství partnerství. Jsou to organizace, jsou to lékaři, jsou to eh, akademičtí pracovníci, experti, zdravotní sestry, organizace těchto profesí, kteří se všichni eh, spojují a kteří reagovali na naší výzvu. Eh, mluvčí hovořili o změně paradigmatu a to je skutečně to, o co nám jde v této iniciativě. Chceme uh, se spíše posunout méně k poptávce, k těm voláním eh, nebo k výzvám, ale to je takový interní paradox eh, eh, smlouvy, protože je tady napětí mezi očekáváními občanů a, občanů a těmi pravomocemi Evropského parlamentu a členských států. My se chceme přesunout k tomuto modelu partnerství, kde všichni víme, že chceme spolupracovat a nebudeme nějak omezeni tím, že jestli můžeme či nemůžeme něco udělat. Je potřeba tu hybnou silu, ten zájem, který eh, v celé společnosti je, eh, eh, jak si zmobilizovat k tomu boji a prevenci rakoviny. Konkrétní návrh partnerství bude předložen příští měsíc, ale byla, proběhla celá řada jednání s těmi, s těmi jednotlivými organizacemi. Jsou to desítky stovky organizací z různých oblastí, z různých sektorů a bude to skutečně konkrétní příspěvek v této oblasti. A ještě jedna koneč, poznámka na konec, věc, na kterou bych chtěl upozornit to se týká potřeby vaší podpory nejenom v tomto okamžiku, ale eh, v následujících měsících a letech. Pan zpravodaj poukázal na potřebu udržitelnosti, čili trvalosti, trvalého financování a podpory. A pokud hovoříme o nových finančních výhledech, které budou v blízké době projednávány, i tam to musí být, zaznít. Primární financování, hlavní financování musí eh, vycházet vycházet ze členských zemí a jejich zdravotních systémů, ale je tady celá řada nástrojů na evropské eh, úrovni, které eh, mohou být použity, zejména pokud jsou určeny k řešení nerovnosti, jako strukturální fondy. Nerovnosti ve zdravotnictví, eh, ve zdraví jsou něco, co poškozuje i ekonomický výkon. A to říkal pan zpravodaj. Hm, my tedy počítáme a budeme spoléhat spoléhat na vaší podporu eh, v tom, aby ty investice do prevence rakoviny a do zdravotnictví byly v následujících letech prováděny. <clears throat> Děkuji panu Fahimu a nyní pan Petrle na závěr. Děkuji. Děkuji všem za příspěvky a vstupy s tínovým zpravodajům děkuji také a e, zástupci komise. Vidím zde velký rozdíl e, mezi minulým a volebním obdobím a tímto novým nastupujícím. Teď jsme skutečně aktivní. Někdy i v tomto parlamentu soutěžíme mezi sebou, kdo bude chtít více získat více, ale já tady vidím, že bychom se měli společně zaměřit na nalezení definice e, sdíleného východního partnerství a měli se vydat tímto ambiciozním směrem. Vidím zde určité napětí mezi tím, kolik bychom, jak bychom moc měli jít do detailů a jak bychom měli být naopak úsporní v tom vyjádření. A až dostaneme pozměňovací návrhy, pokusím se převzít zejména ty, aby, eh, ty, které budou směřovat k posílení naší úlohy a úlohy eh, společného partnerství. Je to, co jsem slyšel od kolegy, eh, od zástupce komise, pana Fahyho. Myslím si, že to, co řekl, se setká s pozitivním přivítáním. My jsme se účastnili těch zahajovacích schůzek a viděli jsme tu skutečně celou řadu lidí, kteří chtějí něčeho dosáhnout, chtějí něco změnit. Já tedy chci, aby všichni všichni přistupovali k tomu, aby to bylo formulováno eh, jasně, abychom vyslovili jasné závazky a abychom byli ambiciozní. Já jsem si všiml, že všichni jste hovořili o novém paradigmatu, novém eh, postupu. Pokud si vzpomenete na slyšení eh, nových komisařů, pana Potočníka a další, ti také mluvili o změně těch postupů paradigmatu nejenom v hm, energetice a životním životním prostředí, ale i to platí i pro oblast zdraví a zdravotnictví. Pokud chceme zvrátit některé trendy, je třeba něco eh, učinit. A v tom si myslím, že jsme za jedno z těch vašich vystoupení eh, dovozuji, že se nějak neprotivím některým vašim přesvědčením. To, co jste řekli, mne inspirovalo a a budeme muset zmínit strukturální fondy a jiné nástroje, které jsou již dostupné a které slouží k snižování nerovností. Eh, vyzývám vás k tomu, abychom dosáhli po pěti letech našeho mandátu situace, kdy všechny členské státy budou mít vnitrostátní programy screeningu a prevence rakoviny, aby byl přijat kodex proti rakovině nebo revidován kodex proti rakovině. A doufám, že po těch pěti letech skutečně budou všechny členské státy mít screeningové programy, že budeme mít eh, společné a slučitelné statistiky eh, o Eh, výskytu rakoviny a doufám, nebo doufám, že by se podařilo toho, aby členské státy věnovaly 10 až 15 eh, na prevenci zdravotnictví. Ty 3 která jsou v současné době zvažována, to je spíš jenom nějaká statistická chyba. A až bude přijata směrnice o přes, eh, přeshraniční zdravotní péči, to umožní lepšímu šíření informací, kdy budou pacienti si vědomi možnosti mobility, možnosti změn či rozdílů a to bude tež důsledek sdílení vědomostí a informací v této oblasti. Kolegové, myslím si, že už nám vypršel čas. Rád bych o tom hovořil ještě déle, ale myslím si, že ty hlavní myšlenky, na těch se shodujeme a doufám, že výsledkem bude taková zpráva, která bude mít podporu jak výboru, tak plenárního zasedání. Děkuji za spolupráci. Takže děkuji Aloisi za tu práci, kterou si odvedl. Máme 12. března, do kdy je možno podávat eh, pozměňovací návrhy do 12 hodin, takže uvidíme, co eh, dostaneme. Hlasovat budeme 7. dubna ve výboru. Je to velice důležité téma, takže bych chtěl poděkovat všem, kdo spolupracovali. Tím eh, tedy uzavírám naši schůzi a dále budeme pokračovat se schůzí koordinátorů.